Dear colleagues, can you... Vážení kolegové, um, usaďte se prosím, rádi bychom začali přesně včas. Uh, so can we, can we begin? Could... Takže eh, prosím, začněme. Buďte tak laskaví, zavřete dveře. Dobré odpoledne všem. Ráda bych začala tím, že vás tedy informací, že jsme vysíláni po internetu a rovněž máme takové výjimečné, mimořádné změny pořadu jednání. Chci vás informovat, že pan minister Michal Krysopolidis, který má na odpovědnost tedy rozvoj, um, shipping a uh, Konkurenceschopnost je mezi námi dnes, nikoli zítra a stane se to tedy druhým bodem našeho pořadu jednání. Tato rozprava s ním se bude konat eh, po dobu dostatečně dlouhou, jak to bude potřeba. Já si představuji, že asi hodinku, hodinku a čtvrt podle toho, jak bude probíhat diskuse. Rovněž by vás chtěla informovat, že zpráva o návštěvě v severním Řecku bohužel můžeme ji probrat až zítra, protože eh, Lambert van Nisselroy s námi bohužel dnes nemůže být. Není zde přítomen, takže bohužel to nemůže být provázáno s diskusí s panem ministrem. Pokud tedy nemáte nic proti tomuto pořadu jednání, tak eh, považuji program za přijatý. Druhý eh, bod, sdělení předsedkyně. Mám pouze jediné sdělení a to vám sdělím, když zahájíme diskusi o novém regulačním rámci. Tedy 2a, což je výměna názoru s panem ministrem Krysochoidisem. Srdečně vás vítám, pane ministře, mezi námi a zároveň vám blahopřeji, že jste byl tedy opětovně jmenován v této nové řecké vládě. A Opravdu se těšíte důvěře velké většiny svých kolegů poslanců, takže vám přejeme mnoho štěstí a úspěchu v vaší práci. Rovněž bych vás chtěla informovat, jak si dokážete představit. Obecně v parlamentu my se snažíme zaměřit na makroekonomické záležitosti, čili eurozóna, eh, krize vládního zadlužení a my jako výbor eh, regionu, tedy výbor pro otázku regionu, vlastně se nevěnujeme dostatečně růstu zatím. Co je třeba udělat, abychom byli schopni znovu nakopnout ten růst v zemích právě jako je Řecko? A já jsem pevně přesvědčena, že pokud se růst nedostaví, tak eh, pro samotné Řecko bude velice obtížné si finančním způsobem obnovit stabilitu v evropském kontextu. Takže bych ráda od vás slyšela ty výzvy. Jak to vidíte, eh, co případně je překážkou eh, růstu a jaké jsou výhledy růstu a cokoliv k tomuto, co budete mm, považovat za vhodné, nám sdělit, tak budeme velice rádi. Určitě poté se vyjádří i kolegové. Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji, Danuto. Zvážení europoslanci, je tomu už 20 měsíců, co se Řecko potýká se závažnou hospodářskou krizí. Krizí, která nás dovedla k situaci, kdy musíme stanout tváří v tvář obrovské zadluženosti, obrovskému schodku našeho rozpočtu. No a Právě v tom období 2007-2009 jsme byli svědky obecně se zhoršující situace, což eh, bylo z důvodu obecné hospodářské krize a rovněž hospodářských politik, jež prováděly jak jednotlivé země, tak i eurozóna. Já bych rád upozornil na Eh, jak eh, to je eh, že právě že to vyžadovalo opravdu od řeckého národu mnoho obětí. A to už dokonce i v 90. letech, když přistupovalo Řecko k Unii. A část politiků, evropských politiků, často zdůvodňuje svůj postoj tak, že to vlastně jak evropským institucím, tak měně euro škodí. A já pouze mohu zopakovat, že vše, co jsme podstupovali v 90. letech, bylo absolutně klíčové, bylo zásadní a solidní. Já jsem tehdy byl ministrem pro otázky trhu a poté, co jsem byl jmenován zástupcem ministra, tak naše inflace tehdy obnášela 15 A jakmile jsme se stali členy eurozóny, tak ta inflace klesla na 2%. Samozřejmě, že dnes už je situace úplně jiná. Musíme naši zemi zachránit, musíme navrátit růst a musíme um, pozici Řecka v kontextu eurozóny posílit. Řecko musí zaujmout tu pozici, která mu přináleží v samotném srdci eurozóny. My už jsme rozjeli mm, široký program reform, to už e, je 6 měsíců a máme tam dvě takové základní osy. Za prvé ozdravení hospodářství a to tím, že e, budeme budeme mít větší příjmy a menší výdaje a e, za druhé strukturální změny e, řecké ekonomiky. E, dosud v Řecku jsme svědky už dost znatelného pokroku a impozantní výsledků. Ačkoliv samozřejmě tyto pokroky za tyto poruky platíme obrovskými obětmi řeckého národu, ehm, ať už jsou to státní úředníci nebo zaměstnanci podniků, obecně eh, podniky jako takové i řecké hospodářství. Ty pokroky nicméně a zároveň bohužel vedly k určitému eh, rozdělení řeckých společenských vrstev, k poklesu důvěry v řecké státní orgány i k různým eh, kontroverzím. Na druhé straně ty výsledky jsou velice znatelné. Myslím si, že neexistuje jiná země, kde by se podařilo um, v 12-měsíčním období snížit státní schodek o 5 Máme nějaký takový stát v eurozóně, který by byl schopen například snížit o 50 příjmy zaměstnanců veřejné sféry a zároveň které by se snažilo normálním způsobem fungovat jak na politické, tak na hospodářské úrovni. My jsme rovněž komplexním způsobem reformovali náš penzijní systém, náš pracovní trh je mnohem flexibilnější, to jsme zvládli za velice krátkou dobu. Tedy zvládli jsme toho poměrně hodně. A my nyní chceme pouze jediné. Žádáme po vás, abyste to registrovali, abyste to vzali na vědomí a ocenili. Ne pouze z nějakých etických nebo teoretických důvodů, ale spíše, abyste nějakým způsobem nám eh, ozřejmili, že si vážíte toho, kolik obětí naši občané přinesli. My, jak už řekla paní předsedkyně, máme novou vládu, vládu národní jednoty. Nová vláda má nyní působit v ovzduší vzájemné spolupráce a s tím, že bude plnit celá konkrétní cíle. Jde nám o e, uvedení v život e, ustanovení z 26. října a zároveň ta reformní politika, se kterou jsme už začali před rokem a půl, která má mít konkrétní dopady, v té politice chceme i nadále pokračovat. Dnes bych vás chtěl informovat, v čem spočívá naše aktivita a jak vypadají ty naše politiky. Jde nejdříve o obnovu reálného hospodářství v Řecku, tedy o přechod od určitého utopického pojetí budoucnosti k reálné, efektivní politice, k hospodářství, které bude přinášet konkrétní výsledky. Naše strategie rozvojové reformy je postavena na následujících prioritách a i na konkrétních aktivitách. První priorita. Tam my se chceme obrátit směrem ven. Eh, chceme pomoci řeckým firmám fungovat tak, aby se řecké hospodářství doslova otevřelo světu. A druhá věc, to je opětovná analýza veškeré podpory podnikům. Chceme působit transparentněji a efektivněji v té oblasti. V loni jsme schválili a nyní ji uskutečňujeme. Um, takovou, uh, takový právní akt, který upravuje určité uh, daňové reformy, daňové úlevy podnikům, tak aby ty inovační podniky měly volnější ruce a aby vše bylo transparentnější. Třetí věc, to je omezení pracovní dob, omezení inflace. Tím, že vlastně dochází k dobrovolnému snižování cen například potravin, spotřebních eh, výrobků a rovněž dochází eh, k intervenování na trhu, eh, spozorujeme-li jakékoliv nežádoucí nežádoucí efekty. Dále využívání unijních fondů s tím, že bereme v úvahu nové priority právě v období hospodářské krize. Pátá záležitost to je obnovení důvěry a transparentnost, větší transparentnost vůči zahraničním investorům, tak abychom pro ně znovu byli jako řecké hospodářství zajímaví. Ehm, chceme zavést ehm, ve zrychleném tempu možnost eh, zpřístupnění eh, našeho trhu velkým investorům. Šestá věc. Celkový přehled změn a reform, tak abychom docílili Eh, posílení eh, podnikatelské aktivity. Včera jsme vyhlásili takový program, který se jmenuje Řecko přátelské vůči eh, podnikům, kde chceme zjednodušit byrokratickou zátěž, tedy snížit byrokratickou zátěž a zjednodušit podmínky, v jakých mohou naše podnikatelé fungovat. Další oblast, to je rozšíření působnosti, oblasti působnosti um, výboru pro konkurenceschopnost, abychom ozdravili tu možnost, aby všichni obchodníci, například výrobky nebo potravinami, měli lepší konkurenční podmínky. Číslo 8, tam jde o využívání Evropského investičního fondu. A to tak, abychom mohli řecké hospodářství dále podpořit. Jedná se tedy o takových osm kroků nebo osm bodů této e, strategie a už zaznamenáváme následující výsledky. Za prvé jsme svědky trvalého růstu výroby, například ve zpracovatelském odvětví v Řecku. Rovněž vývoz roste například v říjnu o 40 meziročně a řecké výrobky se dostávají i na velice náročné trhy, kde se žádá pouze ta stoprocentně nejvyšší kvalita, zejména ve střední Evropě a v eurozóně. No a další aspekt Spotřební výrobky přece jen eh, jejich ceny klesly a to přes tu nestabilní situaci na trhu. Za třetí, podařilo se nám dosáhnout toho, že vstřebávání evropských fondů je už lepší a spolufinancování ze strany Řecka mohlo být sníženo. Za čtvrté, zlepšení podmínek pro fungování podniků a zjednodušení zakládání nových eh, podniků, protože už máme to jediné místo, kam je třeba jít. Další bod. Daří se nám lákat a eh, jak, nějakým způsobem eh, pracovat se zahraničními investory, máme možnost jim nabízet kvalitní možnost investic. Další bod. Reforma nařízení. To víte vy lépe než my. Jedná se o nařízení, které upraví fungování Evropské investiční banky, kde budou podporovány strukturální iniciativy a podnikatelská činnost. Další bod. 12 měsíců poté, co jsme přijali novou, eh, nový právní akt eh, o podnikatelské činnosti, už vidíme, že se rodí nové investiční iniciativy a vše v pravý čas, všechny lhuty jsou dodrženy. v době, kdy jsme byli na pokraji bankrotu, nám tento právní akt pomohl v tom, abychom byli schopni uskutečnit nové projekty v hodnotě celkem 1,5 miliardy eur. Pozorujeme rovněž, že nové projekty jsou stále účinnější, je jich stále víc a Unijní fondy jsou využívány stále lepší měrou. Vážení posluchači, strategie podpory investic, růstu a rozvoje je e, založena především na zrychlení schopnosti využít e, unijní zdroje financování. Z jedné strany na to jdeme tak, že se snažíme zjednodušit a decentralizovat management těchto projektů, řízení projektové a na druhé straně se snažíme zrychlit jejich rytmus, tedy jejich tempo a e, vstřebávání tedy prostředků, jež jsou pro ně vyčleněny. Snažíme se rovněž využít 14 miliard eur, což jsou prostředky, jež nějakým způsobem uvízly v takzvaných mrtvých projektech a my se je snažíme využít právě pro regionální a lokální eh, politiky a projekty. V současné době jsme schopni projekty uskutečňovat eh, z 92%, to je právě letošní rok, 53,2% těch smluv už bylo podepsáno a vstřebávání obnáší 26% po desíti měsících se nám už povedlo výraznou měrou právě navýšit jak počet programů, tak i způsob zacházení tedy a spotřeby těchto finančních prostředků. Nové projekty v posledních eh, měsících v hodnotě 3,8 miliardy eur. Smlouvy byly podepsány na hodnotu celkem 8 miliard eur a Absorpce tedy meziročně eh, ve srovnání s loňským rokem, čili eh, poslední čtyři měsíce do října, v souladu s oficiálními dokumenty, eh, jež jsme předali EU, je více než 38 zlepšení řízení projektu. To je výsledkem právě mnohovrstevnaté strategie. My vyhodnocujeme všechny projekty máme seznam bodů, eh, jež zmiňoval i pan předseda komise Barroso, které zcela jasně a spravedlivě eh, aplikujeme eh, vůči všem projektům, tak abychom všechny, všechny, všem projektům dali stejnou šanci. A preferujeme ty projekty, jež se snaží stimulovat růst, Eh, pomáhat řadovým občanům a zároveň předcházejí nezaměstnanosti, což je velký problém, to je velký sociální problém a má země se v současné době velkou měrou právě z nezaměstnanosti, zejména mládeže, potýká. Eh, tam eh, obnáší nezaměstnanost až 45%, což je opravdu ostudná záležitost. Takže takto vypadá naše strategie Pan komisař Hahn s námi spolupracuje. A rovněž i Komise pro regionální rozvoj. A já bych při této příležitosti této eh, komisi všem členům srdečně chtěl poděkovat za eh, to, jak s námi jsou v kontaktu, jak nás podporují ta task force pana Reichenbacha a jeho e, kolegů a sám pan předseda e, Evropské komise. Oni rovněž s námi velice těsně spolupracují, tak abychom nepolevili v naší vysoké dynamice uskutečňování těch programů, v tom monitoringu. Máme tedy e, systém kontroly fondů s tím, že to máme v takových kategoriích No a pa, nakonec ještě několik slov o takové aktuální novince, ale zásadního významu pro naše hospodářství a zejména z pohledu fungování podniku, e, totiž e, soudržnost. Máme likvidita. Máme obrovský problém s likviditou a s financováním investic. Investic podniků a vůbec fungováním podniku. Já jako ten, kdo je právě odpovědný za fungování malých středních podnikatelů v Řecku, bohužel musím konstatovat, že i ty podniky, které dobře fungují, často eh, prostě zavírají dveře a eh, přestávají fungovat protože v podstatě nemají možnost jít dál, nemají možnost dokonce i sáhnout po malou zálohu v bance, která by jim umožnila nakoupit si suroviny, tak aby mohli dále vyrábět. No a tady právě se snažíme spolupracovat s komisí, s Evropskou komisí a zejména s DG Regio, abychom zkusili právě těmto podnikatelům podat pomocnou ruku, aby vše znovu naběhlo do těch správných kolejí. V současné době probíhají práce eh, nad nařízením o finančních nástrojích, což by mělo znamenat, že v nejbližších měsících se nám otevře nová možnost financování a využívání nových finančních nástrojů právě z pohledu malých a středních podniků. Určitě si i vy, vážení eh, kolegové, uvědomujete, jak zásadní věc je to pro naše hospodářství. Zajistit tady právě těmto podnikatelům tu možnost získat alespoň eh, ten nejzákladnější kapitál, který jim umožní přežít. Za druhé, vytváříme takový garanční fond, tam bude 500 milionů nebo i více eur v tomto fondu a ten budeme využívat na půjčky e, z e, Evropské investiční banky právě těmto podnikatelům, malým a středním podnikatelům právě v Řecku. A i zde vše probíhá ve spolupráci s Evropskou komisí a v současné době se navrhuje pozměnit nařízení Evropské unie právě k vytvoření garančního fondu, jehož hodnota bude obnášet 1,5 miliardy eur. To budou peněžní prostředky z ESPA, čili z, tého, z toho programu eh, Fondu soudržnosti pro Řecko, eh, na financování velikých infrastrukturálních projektů, například výstavby silnic, tedy těch makroprojektů, jež považujeme v naší zemi za nezbytné právě, abychom jednak vyřešili infrastrukturální problémy u nás a jednak, abychom byli schopni bojovat s tím obrovským problémem nezaměstnanosti, jež jsem už zmínil. Vážení přátelé, vážení europoslanci, na závěr bych vám rád poděkoval za vaši účast v tomto zasedání za to, že jste sem přišli, abyste si mě poslechli. A eh, chci vás ujistit, že opravdu Řecko se snaží téměř nelidským způsobem, že se snažíme ze všech sil a že naši občané přinášejí obrovské oběti aby se znovu řecké hospodářství stalo konkurenceschopným. My se snažíme vytrvale pracovat na obnově hospodářství a snažíme se soustředit na skutečném, tom praktickém, každodenním aspektu toho hospodářství, čili konkurenceschopnost, pracovní místa, podnikání. Tato krize je příležitostí pro Řecko položit nové základy pro další rozvoj. Samozřejmě, že zde jsou nezbytné oběti, ehm, radikální rozhodnutí, změny přístupu, změny často i mentality, jež byla zakořeněna v našich lidech snad i celá desetiletí, abychom obnovili ten tvar společenství, který umožní hospodářský růst. Zároveň my všichni v Evropě se musíme svých úkolů zhostit se ctí, protože krize se šíří. A ten návrat k trvalé udržitelnému růstu evropského hospodářství je vlastně výzvou pro nás, pro všechny. Úspěch našich eh, kroků bude možný pouze, eh, budeme-li solidární, budeme-li spolupracovat a to se netýká pouze Řecka, ale eh, celé Evropy. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Já chápu, že vaše výzva nespočívá jen v tom, aby se Řecko vrátilo na cestu k růstu, ale aby se změnily i základy a aby se vytvořil nový model řeckého hospodářství. Teď bych ráda dala slovo poslancům. A mezi kolegy bych ráda dala slovo i komisi. Nejdříve ale Konstanca Krell. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, náš výbor, myslím, se vždycky zasazoval o to, aby udělal a podpořil všechno, co je pro Řecko možné, tak, aby se dosáhlo změny struktur a toho hospodářského rozjezdu. Jsme si vědomi toho, že vaše země se snaží o velké reformy a že řecký lid musí odvést také svůj díl. Chtěla bych se vrátit ještě k tomu bodu, o kterém jste se zmínil, a sice jak rychle je možné využít strukturální fondy pro to aby v ekonomické situaci byla vidět citelná změna a jak rychle to může mít dopad také na zlepšení situace na trhu práce. Možná, že byste měl jeden, dva konkrétní příklady, abyste nám řekl, do čeho se investuje, jaké projekty se dělají byla jsem součástí delegace, která v červenci navštívila Řecko a viděli jsme, že vláda zvolila a realizuje takový přístup reformy, který má za cíl decentralizaci využití strukturálních fondů, což je za běžných okolností jistě výborné, ale teď je to přesný opak toho, co chceme docílit, co jsme připravili v projektech společně s komisí a s Task Force. Takže jak vypadá ta situace? Eh, spolupracujete s regiony, které se také musí nově strukturalizovat. Možná, že byste nám to mohli ještě vysvětlit. Maybe we take some more... Možná si Vezmeme ještě pár dalších otázek a další na mém seznamu je Evgeni Kirilov. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i vám, pane ministře. Myslím si, že je skvělé, že jste přišel mezi nás. Je velmi užitečné diskutovat o problémech. A není to jen ve prospěch Řecka. Soudržnost konec konců znamená solidaritu. A v tomto výboru jsme vždy podporovali tyto aktivní politiky, především v zemích, eh, které prožívaly těžkosti. Skutečně důležité je fakt, že tato krize brzy nezmizí. Americký expert mě řekl, nedělejte si starosti, bude to trvat 10 let. A musíme se také učit vzájemně ze svých zkušeností. Řekl jste nám s krvácejícím srdcem o tom vašem nedostatku likvidity, o tom, jak je to složité a také o tom, jak ani to, co Řecko čerpá z Fondu soudržnosti, nemůže pomoci překonat tuto situaci. A to musíme si uvědomit, když se díváme na příští evropský rozpočet a rámec, protože ta úsporná opatření v podstatě zabíjejí všechny pokud nejsou zaváděny správným způsobem. Správným způsobem. Protože pokud se jedná pouze o úsporná opatření bez čehokoliv jiného, tak nás to zabíjí. A já si myslím, že vaše opatření se ubírají správným způsobem. Rád bych se vás zeptal z tohoto hlediska na jednu věc. Protože může nastat čas, že Celá řada našich zemí se bude muset eh, poučit eh, z vaší zkušenosti, z té zkušenosti s tou nejhlubší krizí, kterou Řecko prožívá. Máte nějaké konkrétní programy, další programy v rámci toho Národního strategického referenčního rámce, které plánujete, abyste pomohli malým a středním podnikům, protože já si myslím, že všude, v každé zemi, malé a střední podniky umírají ve všech zemích, kde není dostatečný růst. A jak všichni víme, tak příští rok nebude dostatečný růst nikde. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel diskutovat o všech těchto problémech, protože to nejsou pouze problémy Řecka, jsou to problémy celé Evropské unie. Děkuji. Možná si vezmeme ještě jednu otázku. Michal Tramopoulos. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, Tady vidíme systémickou krizi, na kterou nebyla Evropská unie vůbec připravená, aby se s ní poprala. Samozřejmě, že v Řecku ještě vidíme jakoby dodatečné slabiny, pokud bych tomu tak mohl říct. A minulé dva roky určitě jsme ne vše dělali správně. Vezmeme-li v úvahu, že taková hospodářská krize, která v Řecku trvá už pět nebo šest let, je výsledkem našich nesprávných eh, politik, a rovněž z toho, že jsme omezovali veřejné investice, ale že jsme rovněž nebyli schopni Um, absorbovat ty evropské fondy, dokud eh, dosud tedy to bylo pouhý 23%, tak já jsem se chtěla zeptat, jak se to změní do budoucna, eh, tak abychom mohli případně mít doufat, že se do budoucna tyto výsledky opravdu změní. Tak to byl první dotaz. A druhá věc. Jaké, s jakými návrhy přišlo Řecko eh, v souvislosti s politikou soudržnosti po roce 2012? 2014 eh, žádali dodatečnou podporu a jaká bude úloha samozpráv při uskutečňování toho nového rámce, protože to je samozřejmě něco, co spadá do eh, kompetence naší komise. Eh, děkuji, pane ministře. Děkuji za tyto dotazy. strukturální programy Evropské unie to není něco, co by se dalo uskutečnit rychle a jednoduše. E, tam mají problémy s absorpcí e, mnohé země. Tam často opravdu ty výsledky můžeme pozorovat až po delší době. No a v Řecku se k tomu ještě přidávají dodatečné problémy, vnitropolitické záležitosti a tak dále. Ale to, co, čeho už se nám podařilo eh, nedávno dosáhnout právě díky spolupráci s Evropskou komisí, díky změnám našich eh, prováděcích předpisů a i díky změnám těch eh, předpisů a zásad, jimiž se řídí využívání evropských fondů, tak my vytváříme, řekli bychom, nové prostředí, novou krajinu, v níž můžeme nyní žít. Například v minulosti často docházelo k situacím, kde jsme měli 5 miliard eur utopeno v mrtvých projektech, které v praxi neměly šanci. Teď už je to okrajová věc máme nyní 92% něčeho, co opravdu přináší praktické výsledky, co se uskutečňuje. Když si to bývalo tak, že nebyla žádná koordinace mezi ministerstvem, univerzitou, místními správními orgány a tak dále. Nyní už se tomu snažíme předcházet a v současné době jsme celý systém sjednotili natolik, že nyní ty projekty rychleji dozrají, rychleji se uskuteční, rychleji se uvádějí v život, což znamená lepší efektivitu v oblasti absorpce těch fondů. Při spolupráci s eh, Evropskou komisí a s DG Regio se nám podařilo vytvořit takovou doslova armádu technických poradců, kteří navštěvují každou výzku, každé místo v celé zemi a pomáhají lidem v terénu ty projekty uskutečňovat lépe, což opravdu přináší hmatatelné výsledky. Já už jsem se o tom zmínil. Je to obrovská změna, tedy je jisté, že nyní, když už na to tedy jdeme jinak, tak ta absorpce těch programů bude efektivnější a vše bude probíhat rychleji. Další otázka tam šlo o to, zda lepší absorpce se nějakým způsobem, nějakým způsobem přispívá k lepšímu fungování pracovního trhu. To je opravdu velice případná otázka a já vám dám takový příklad. V současné době máme pozdrženo a spožděno tedy pět velkých projektů výstavby silnic, které nejsme schopni uskutečňovat, protože jsme narazili na problém mezi tedy zaměstnanci, firmami a bankami, někdy i nějakými místními orgány a tak dále. Hodnota těch projektů celkem obnáší zhruba 8 miliard eur a pokud se díky naší činnosti ve spolupráci s tou Task Force té komise, o níž jsem se zmínil, podaří ty projekty znovu nakopnout, tak nám vznikne asi 10 tisíc pracovních míst a to bude okamžitý přínos. Takže tady vidím, tady si doufám, eh, okamžitě dokážete představit, jak velký význam má toto v zemi, kde celkově nezaměstnanost je nad více než tedy 20%. Další otázka. Tam šlo o to, že se krize vlastně šíří. Den ze dne a dokonce i země, v nichž nedochází k žádným zásadním finančním problémům, najednou narážejí na takovou zá, základní tedy překážku v tom, že všude vládne krize. Krize to je hlavní nepřítel vlastně národů, našich občanů, protože je to něco, co bezprostředně vede k růstu nezaměstnanosti, e, k schudnutí určitých vrstev obyvatelstva, k sociálnímu e, narušování sociálních vztahů. Tedy musíme s tímto velkým nepřítelem bojovat a zároveň se musíme zasazovat o ozdravení financí a za hospodářskou stabilitu. Ale stabilita, ať už finanční nebo ekonomická, nebude možná bez rozvojové politiky já s vámi souhlasím v tom, že musíme provést analýzu um, využívání eh, těch eh, sociálních fondů v rámci nového, um, nového rozpočtu. Musíme dosáhnout toho, abychom ty fondy využívali lépe. A z druhé strany musí být i potřebnější eh, a musí být užitečnější, tedy to, čemu se někdy říká kvalifikovanost. Musíme se na to podívat ještě jednou. Tedy ta způsobilost. Tam se snažíme soustředit na určité kroky podle toho, co daná země nebo daná ekonomika potřebuje nejvíce pokud to budeme vše analyzovat z toho pohledu, tak ještě dále zvýší, zvýšíme tu účinnost těch fondů. V Řecku stále hledáme možnost, jak dále podpořit malé a střední podniky celou řadou iniciativ. Tak, aby alespoň ty podniky, které opravdu přispívají k tvorbě toho nového, otevřeného modelu trvalé udržitelného růstu, abychom podpořili alespoň je. Další příklad. 2000 podniků vyváží. To jsou tedy exportní firmy a hodnota jejich vývozu je asi 20 miliard eur což je 10 HDP naší země. Před několika týdny jsme zveřejnili novou strategii, nový program podpory malých středních vývozců. Vývozců zboží. Jedná se o konkrétní program, jež by měl vést k tomu, že eh, podniky, které se zabývají vývozem zboží, by měli mít možnost si pořídit suroviny, prostředky, vše to, co potřebují, aby byli toho vývozu schopni. To je jeden z mnoha příkladů, o kterých bych tady mohl mluvit. Jedná se obecně o podporu eh, bankovního odvětví, které z důvodů, jež vám jsou známy, v podstatě ze systémových důvodů, řádně v současné době nefunguje. No a další věc. Je pravda, že v Řecku zatím došlo k omezení veřejných investic. To vše souvisí s tím programem reform, které uskutečňujeme, což, jak víte, může vést k dodatečným problémům, protože tím vlastně už máme omezené možnosti a ty jsou ještě omezeny dále, tedy tím trpí růst naší země, potenciál dalšího vývoje a růstu. Státní pomoc je tedy omezená možnost této pomoci, takže máme poměrně malé možnosti, jak podpořit rozvoj infrastruktury a tak dále. Ale my se to snažíme vyvážit jinými programy, například v rámci politiky soudržnosti. A v rámci té politiky soudržnosti, to je důležité pro nás, pro všechny, tam budeme neustále zvažovat a bude i rozprava na Radě pro politiku soudržnosti návrhy o návrzích, které budou vhodné pro podmínky naší země, našeho hospodářství a budeme se snažit Eh, sjednotit přístup všech stran, všech zainteresovaných stran i politických stran v Řecku, abychom se shodli na tom, co nejlépe vyhovuje řeckému hospodářství, jeho výhledům, i samozprávy tam se hrají určitou úlohu. No a v letošním roce to bude ještě o to důležitější. Děkuji. Joachim Celer a pak Petr Sima. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Eh, vítám vás. Všichni řekové a všichni Evropané vám přejeme všechno nejlepší. Pane ministře, vy jste říkal, že pro regionální rozvoj jsou nutné takové symbolické kroky. Vy jste hovořil o tom, že tradiční činnosti, tradiční kroky, které jsme udělali, pomáhaly rozvoji, ale teď musíme přikročit k takovým přelomovým symbolickým krokům, abychom posílili regionální a místní rozměr rozvoje. Jedním z takovýchto příkladů je také záležitost, která je ve vaší kompetenci. Konkrétně se jedná o cestovní ruch. V některých eh, oblastech Ruska, eh, Řecka jsou eh, velké přístavy, kde je možno přijímat velké turistické lodě. To by představovalo tisíce turistů, kteří by přijížděli do Řecka. Byl by to velký přínos eh, nejen pro Řecko, ale také pro celou řadu velkých měst. To byl projekt, eh, který byl naplánován, ale byl přerušen. Proč se na tomto projektu nepokračovalo? Proč se v tomto projektu nepokračovalo? protože náklady, jak administrativní, eh, tak i ostatní by nebyly příliš vysoké. Joachim Celer, prosím. Děkuji, paní čanco, eh, herr minister. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Nejdříve vám chci poděkovat za to, že jste přišel a informoval nás otevřeně o své práci a že jste před námi neskrýval ani své potíže, před kterými stojíte, protože jste v nezávidění hodné situaci, kdy musíte chyby z minulosti relativně rychle zvládnout. Přitom téma nebo faktor času mě také provokoval. Blížíme se konci roku 2011, za dva roky do, skončí podpůrné období a my už teď musíme uvažovat o období 2014 až 2020. Nové návrhy jsou na stole a Evropská unie, která se dostala do situace, že někteří pochybují o soudržnosti a dalších cílích. To znamená, že se musíme orientovat daleko specifičtěji Tady v našem kroužku máte jistě spojence na své straně, protože soudržnost a strukturální politika jsou věci, které budeme i nadále podporovat z hlediska subsidiarity, ale také solidarity. Takže se ptám a mám jednu prozbu. Pokud je opatření, o kterých jste hovořil, provádějte je dál. A na druhé straně, vy jste se o tom také zmínil, jsme slyšeli, že ve vaší zemi jsou nadále překážky, zejména v oblasti zprávy při implementaci těchto opatření. To znamená, že to neodpovídá časovému průběhu. Uvažujete také o tom, že byste zveřejnili i tyto věci a nejen využívali pomoc například od komise, kterou vám nabídla, ale když na to dojde, abyste se také snažili o to získat pomoc od jiných států, protože v rámci solidarity můžete počítat s tím, že budeme podporovat eh, trvalou udržitelnost eh, vaší země s tím, abyste se vyrovnali s krizí což u ministrů financí, eh, musím říct že ti by rádi věděli, aby se peníze, které tam eh, plynuly, zase vrátily, ale to není vždy možné v rámci soudržnosti. A jde nám také o to, abychom, čekají nás ještě obtížné diskuze, abychom dobře připravili příští období pro politiku soudržnosti. Děkuji. Thank you, Achim Peter Simon. Yeah. Pane ministře, já navážu na to, co řekl pan Seller naposled. Administrativní problémy při realizaci strukturálních fondů, ale také ve správě, které jsou způsobeny příčinami, ale jsou také zároveň předpokladem pro úspěch, to znamená zvládnout administrativní problémy. Jako Evropská unie jsme v minulosti poskytli podporu nástupnickým státům bývalého sovětského svazu při vybudování administrativních struktur na komunální úrovni na bázi partnerství mezi městy z Evropské unie a městy z těchto nástupnických států Sovětského svazu. Je nesčetných příkladů a dokazují, pozitivní příklad nejlepší praxe, která potom byla realizována v těchto městech si vybudovala nové pozemkové knihy, a novou zprávu, sekretariát a všechno a financovala to Evropská unie přes program Tacis Citizen. Pokud dnes hovoříme o podpoře pro zlepší administrativních struktur na lokální úrovni Řecka, bylo by podle vás rozumné sledovat a rozvíjet tuto myšlenku dál, tak aby v budoucí podpoře byl rovněž takovýto partnerský přístup na bázi spolupráce v duchu Tacis Řecka, twinningu mezi městy, tak aby se spojila města, aby bylo možné věci pohnout vpřed. We have one more request, Cornelia Ernst, so maybe we, we take the fourth speaker. Možná ještě čtvrtá řečnice. Děkuji. Trochu mě vyprovokovalo, že tu mnozí hovoří o zprávě a bylo by možná dobré zaměřit se na to, že v Řecku došlo k velkým sociálním problémům, které se vyostřily na základě úsporných programů EU a všeho, co s tím souvisí. Ptám se tedy, jak chcete naložit s touto oblastí? Měly by být i v oblasti ESF e, do budoucna širší možnosti využít prostředky na boj proti chudobě a podobně. Můžete nám k tomu něco říci? A poslední připomínka. Líbí se mi, že tu velmi otevřeně informujete o svých problémech. Řecko také není jediná země, která má potíže v souvislosti s krizí, takže si myslím, že upřímné slovo je vždycky správné a za to děkuji. Děkuji, εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ξεκινώντας από τις ερωτήσεις της κυρία Τσαβέλα. Děkuji. Začnu otázkou paní Cavela. Musíme se podívat z nového úhlu na to, jakým způsobem jsou využívány všechny fondy, ať už se jedná o fondy společenství či prostředky státu. Z hlediska přidané hodnoty kterou tyto projekty přinášejí. Pokud tam není přidaná hodnota, tak to znamená, že nepracujeme správně. Naše politika není zaměřena na růst, na reálné, reálnou ekonomiku, na nová pracovní místa. Musíme to mít na paměti, když hovoříme o těch symbolických projektech, o těch symbolických krocích. Tyto symbolické kroky jsou různé pro konkrétní regiony, pro konkrétní oblasti. V každém případě to musí být kroky a projekty, které jsou zaměřeny na přidanou hodnotu pro skutečné hospodářství, pro nová pracovní místa, musí sloužit eh, společnosti. Paní Cavela mluvila o těch výletních lodích. Samozřejmě pozorujeme velký zájem o takovéto služby. Objevuje se čím dál více nabídek v tomto smyslu, čím dál více turistů směřuje do Řecka tímto způsobem. Tento rok byl pro cestovní ruch skvělý. Řecko bylo velmi populární turistickou destinací. A my vytváříme takovéto přístavy ve velkých přístavech eh, naší zemi, především tedy na ostrovech. Eh, je to způsob testování, který se velmi rozvíjí. A já s vámi souhlasím. Eh, chtěl bych vás také informovat o tom, že velmi brzy budeme připravovat nové nařízení, které bude mít za cíl liberalizaci tohoto sektoru, aby se vytvořily nové podmínky pro fungování této oblasti turistiky v Řecku i všude v Evropě s tím, že se bude přihlížet k ochraně životního prostředí a tak podobně. Ale nejdříve se musíme podívat na otázku kabotáže a bezpečnosti takovýchto plavidel. Další otázky se týkaly eh, překážek eh, pro podnikatele ve veřejné zprávě, ve fungování naší politické garnitury. Ano, existují takovéto problémy, které způsobují spoždění a velké problémy při realizaci našich politik. Chtěl bych vám říci, že Řecko uskutečnilo tři programy, které byly velkým úspěchem. A i tento program bude doveden do konce. O tom vás mohu ujistit, což samozřejmě neznamená, že zde nejsou žádné problémy. Pokud jde o naše nové reformy, tak i ty narazily na odpor některých eh, skupin veřejnosti, například eh, omezování kompenzací a náhrad pro zaměstnance veřejného sektoru. Předtím nemůžeme zavírat oči, musíme si přiznat, že takovéto věci existují a proto se systematicky snažíme pracovat, připravovat nové předpisy, které zjednodušují postupy pro podniky, aby Řecko bylo otevřeno investicím. Včera jsem oznámil rozšíření toho postupu Fast Track na malé i střední podniky. Jedná se o zjednodušení vydávání licencí a povolení. Pokud chce někdo investovat v Řecku, musí se vypravit eh, k té společné přepážce, odevzdat veškeré dokumenty a to stačí. A celý ten projekt, eh, celá ta dokumentace bude rychle přeskoumána a budou vydána potřebná povolení a licence. Eh, chtěl bych také dnes na tomto dnešním zasedání říci, že Řecko realizuje obrovské reformy, provádí velké změny. Snažíme se změnit řeckou společnost, náš politický systém, naše instituce. Ale chceme změnit především z jedné strany. Stát a všechny ty věci, které brzdily rozvoj našeho státu. Chceme, aby naše společenství bylo velmi konkurenceschopné, aby bylo také otevřenější, tak abychom probudili naše hospodářství, zajistili pracovní místa, především našim mladým. Řecko má velký potenciál, abych tak řekl, a to je náš lidský kapitál. To je více než milion dobře vzdělaných eh, mladých lidí. Ale bohužel tento lidský kapitál v současné době trpí právě z důvodu nezaměstnanosti. A my vynakládáme velké úsilí na to, abychom změnili náš systém fungování státu a náš rozvojový model. Spolupracujeme s Evropskou komisí, s její task force, ale jak zde bylo velmi dobře řečeno, je zde i dvoustranná spolupráce s jinými zeměmi. Spolupracujeme s Francií, s Nizozemskem, s Německem, s Rakouskem i s celou řadou dalších států právě v rámci bilaterální spolupráce. Snažíme se vyměňovat si zkušenosti, nejlepší postupy a tak dále, které povedou ještě k tomu, že budeme ještě mnohem efektivnější ve své práci. Týká se to také místních orgánů. Ty projekty družby mezi městy, to je také vyměna zkušeností. Ale podle mého názoru teď potřebujeme především přímé investice a technickou podporu. To je nezbytné pro naše regiony. Tak, aby byli schopni lépe absorbovat eh, fondy, aby mohli lépe realizovat eh, už rozběhlé projekty. a teprve potom budeme moci plně rozvinout výměnu zkušeností mezi městy v Evropské unii. Hovořilo se zde o tom novém fondu. Ano, nad tím také uvažujeme v kontextu toho, co jste řekli. Se snažíme zmobilizovat nezaměstnané v naší zemi. Vytváříme desetitisíce pracovních míst, kolem 50 tisíc pracovních míst, takzvaných sociálních eh, pracovních míst. To jsou projekty, které byly už naplánovány před určitou dobou. Jde o to, abychom zajistili práci alespoň na několik měsíců nezaměstnaným, kteří byli propuštěni a kteří už jsou více než dva roky bez práce, tak, aby získali třeba novou specializaci. Srdečně také děkuji za pozornost. Děkuji vám za to, že jste se zúčastnili našeho dnešního zasedání. Děkuji paní předsedkyni za iniciativu, za to, že uspořádala toto zasedání, které je pro nás velmi cenné a doufám, že bylo přínosné i pro vás. Ty informace, které jsem zde předložil, že pro vás budou přínosné. Chtěl bych také říci, že eh, ta velká oběť, kterou přináší naši občané, určitě přinese své ovoce. Já jsem o tom přesvědčena. Díky nové vládě Národní jednoty určitě budou tyto oběti ještě efektivnější, přinesou lepší výsledky. A všechno to, co řekla Rada 26. října, nám zajistí v naší zemi přesvědčení toho, že začíná pro nás, pro Řecko, nové období. Děkuji. Takže pokud dovolíte, já bych ještě dala slovo generálnímu řediteli Jean-Marie Cejlerovi, který je na DG Regio zodpovědný za Řecko, takže jen pár minut informujte nás o této práci a o budoucnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi stručně. Politika soudržnosti je velkou příležitostí v této těžké době. Řecko vytisklo 2 miliardy eur, zatím jedna čtvrtina byla spotřebována na místě, takže je zde spousta příležitostí, jak bojovat proti recesi. Komise vytvořila zvláštní task force, jejíž rolí je urychlit absorpci těchto prostředků na místě. Task force využije všechny možnosti v rámci technické podpory a využije také správní kapacitu sociálního fondu k tomu, aby zde byla tato správní kapacita. Pouze jeden bod, který bych zde rád vyzdvihl. Potřebujeme schopnosti a podporu členských států a tato správní kapacita, administrativní kapacita by měla být využita díky spolupráci mezi všemi členskými státy. Třetí věc, paní předsedkyně, je uvést příklady toho, jak pracujeme při řešení této situace. Zatím komisař Hahn by se rád zaměřil na pár prioritních eh, projektů, které mají největší dopad na místě. To znamená, že všechno úsilí administrativy zaměřujeme na implementaci těchto hlavních projektů. Rádi bychom udělali něco s tím problémem likvidity. V uplynulých dvou měsících eh, jsme nejdříve navýšili svou intervenční sazbu na maximum, které je podle pravidel povoleno, což přineslo více než 400 milionů euro Řecku právě v této chvíli. Jedná se o další podporu pro zajištění likvidity. Parlament a rada už téměř odsouhlasili tím, že by se to, s tím, že by se to mělo navýšit ještě o dalších 10%, a tím by komise mohla do konce tohoto roku dát dispozici ještě dalších 400 milionů a potom s pomocí Evropské investiční banky se snažíme udělat něco zvláštního pro malé a střední podniky, abychom jim pomohli s problémem s likviditou, tím, že vytváříme speciální záruční fond, který by to měl umožnit. Trochu více času budeme potřebovat ještě kvůli tomu, že potřebujeme změnu nařízení a proto potřebujeme vaši podporu při změně tohoto nařízení. A to je další věc, kterou máte na pořadu jednání. Jedná se o to, že bychom měli možnost vytvořit velký záruční fond pro financování infrastruktury a problémy s likviditou. Paní předsedkyně, snažíme se také zachránit hlavní smlouvu, kde se jedná o budování dálnic. Byl zde obrovský plán, že by se dokončilo budování dálnic v Řecku a na to musíme velmi spolupracovat s národními úřady v Řecku, abychom zjistili, jakým způsobem můžeme tento projekt znovu nastartovat. A na závěr, bych rád ještě zdůraznil, že je zde důležitá taká zpráva a řízení. Je velmi důležité, aby se veřejný sektor modernizoval. Modernizoval z hlediska efektivity, aby se urychlily postupy a aby princip zodpovědnosti různých aktérů byl v praxi více zdůrazněn a to se týká i takových oblastí, jako je nákup pozemků a zadávání státních zakázek a tak dále. To jsou všechny věci, které musíme ve státní správě zlepšit. Paní předsedkyně, velmi stručně, politika soudržnosti opravdu zůstává velmi důležitým nástrojem v boji proti obrovským problémům, které tato země zažívá. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, já bych ráda poinformovala eh, informovala pana ministra, že v tomto výboru všechny politické frakce se dohodly na tom, že budou pracovat rychle, aby eh, tu, ten současný právní rámec mohl být upraven tak, abychom umožnili to navršení desetiprocentní, takže pravděpodobně první um, plenární zasedání v prosinci už to přehlasuje a rovněž polské předsednictví um, se snaží ze všech eh, sil, aby to vše bylo v nejbližších pár týdnech už zvládnuto a zároveň jsme už začali pracovat na eh, tom třetím eh, pozměňovacím návrhu, které umožní ten velký záruční fond. Takže tento výbor, výbor bere tu řeckou výzvu velice vážně a i od vás se čeká, že tedy budete následovat a pohnete se kopředu tím žádaným směrem a tím udržitelným směrem. Takže pokud už nejsou žádné další otázky ani komentáře, tak vám srdečně děkuji. Chci jenom ještě poznamenat, že jste kdykoliv vítán, kdykoliv budete mít nějaké dobré zprávy, ale i problematické záležitosti. My vždy rádi Řecku pomůžeme, případně jinému členskému státu, který se ocitne v problémech, ale doufáme, že se ty problémy nakonec podaří přece jen odstranit. Takže, pane ministře, srdečně vám děkuji. Meeting continues, just if you give me two minutes. Jenom dvě minutky a hned budeme pokračovat.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 Usaďte se, prosím, kolegové, zaujměte, prosím, tedy místa co nejrychleji. Okay. So, dear colleagues, we continue our meeting with the point number three, amendment of Council Regulation oh Bod číslo 3, to je e, změna nařízení Rady 1083, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Jak vidíte, tak tady paní předsedkyně není přítomná, takže prosíme komisi, aby tedy uvedla tento návrh pan Nejsta. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Rád bych vás ve zkratce seznámil s hlavními obsahovými rysy Ehm, které se týká sdílení rizika. To předložila komise 12. října. A já bych ještě chtěl poděkovat právě výboru za to, že nás sem pozval, abychom to mohli dnes prezentovat. Zatím jsme ještě neměli tu příležitost to probrat eh, na radě z důvodu velice tedy těsného časového plánu jejich zasedání. Než se tedy pustím do samotné podstaty, tohoto návrhu, tak bych si dovolil se krátce zmínit o dvou aspektech, o nich se domnívám, že jsou absolutně klíčové pro pochopení kontextu a obsahu toho návrhu. První věc. Ta se týká eh, toho eh, financování eh, tím protějškem což je zabudováno do strukturálních fondů mimo ty příspěvky, jež přicházejí z Evropy a případně jsou spolufinancovány členským státem. A druhá věc, to jsou ta omezení, na něž narážejí eh, soukromí investoři, zejména eh, v zemích postižených eh, tou krizí. Takže na začátek je obecně známo, že Eh, fondy soudržnosti ve většině zemí se pojí právě se značnou měrou tohoto financování eh, třetí stranou, která eh, to pochází často ať od veřejných zainteresovaných stran nebo soukromých firm a často je to v kontextu uh, projektu, jež generují eh, přínos, zisk. Víte, že máme eh, příslušný článek pro um, vytváření zisku do budoucna a tam hovoříme s eh, takzvaným přístupem té, té mezery finanční, kde se počítá s tím, že určitá část investičních nákladů, která může být financována jakoby budoucím přínosem, finančním přínosem projektu nemůže být financována grantem z, finan- z Fondu finanční soudržnosti tedy. To je jeden příklad. A další příklad, to je v kontextu takzvaných produktivních investic, kde investoři používají různé finanční zdroje, včetně úvěry a granty, aby dos- dosáhli efektivního eh, vývoje toho projektu. A často ti, jimž projekt eh, má prospět, eh, financují část projektu z vlastních zdrojů nebo úvěry tím, že si tedy půjčí u banky, anebo vydají podnikové obligace. Čili i zde máme situaci, kde projektové financování se týká například toho, že máme jednak grant a jednak často je tam ještě dodatečné financování e, z veřejného sektoru a tak dále. Takže tak to vypadá a my se snažíme zaměřit na tu část e, financování projektu, která jde navíc k financování ať už tedy členským státem nebo Evropskou unii. Za druhé, současný problém, který máme s e, soukromým přispěním k financování projektu a eh, jinými zdroji, že to by mělo být nějakým způsobem upraveno. A zejména v zemích, eh, jež eh, v současné době mají tedy problémy v kontextu finanční krize, vidíme, že na tom trpí uskutečňování těch projektů. A jsme svědky i toho, že národní banky mají problémy s likviditou, vážné problémy a ta situace se projevuje zejména v Řecku. A tady jsme právě měli pana ministra, který to vylíčil, jak to tedy v Řecku se projevuje různými způsoby. A právě v případě Řecka je počet těch strategických infrastrukturních a projektových investic, včetně klíčových projektů, například v kontextu transevropských sítí, je v současné době ohrožen právě tím, že se nemusí nutně uskutečnit, protože soukromí investoři se um, přece jen nechtějí rozhodla, odhodlat spolufinancovat tento projekt, přestože už jsou smluvně zavázaní. A nebo jiné strany, které by si museli nejdříve vypůjčit v mezinárodních finančních institucích, ale tyto finanční instituce se zdráhají eh, tyto finanční prostředky dát k dispozici a to je z důvodu nedostatku likvidity těch domácích institucí a rovněž národních řeckých bank. Tedy cílem tohoto návrhu, s nímž přišla komise, je překonat toto, eh, tuto patovou situaci, se kterou, na kterou tedy narážíme a myslíme si, že by se to mělo eh, přece jen podařit tím, že skombinujeme ehm, kapacitu Evropské investiční banky, půjčovat tedy peníze, výpůjční kapacitu a ehm, úprava Eh, způsobu poskytování právě eh, toho zdroje sdílení rizika. A tímto způsobem budou mohly tyto instituce i nadále půjčovat jak sponsorům projektu, tak bankám s výhledem, že budou poskytnuty všechny nezbytné komplementární nástroje spolufinancování, které ten projekt opravdu umožní uskutečnit. Takže na tomto pozadí bych si dovolil nejdříve rychle eh, načrtnout takové hlavní rysy eh, toho návrhu. Takže navrhovaná změna nařízení staví na ustanovení, které už máme v tom nařízení, a která počítá s tím, že Evropská investiční banka má velice specifickou úlohu, totiž právě na etapě přípravy projektu, zejména těch eh, velkých projektů, ale i v otázce zajištění financování a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Takže tato specifická úloha Evropské investiční banky, se kterou se už v tom nařízení počítá, je i nadále, dále tedy zvýrazněna v tom prohlášení hlavou stát šefů vlád, eh, se kterým přišli 21. července letošního roku a tam komise a Evropská investiční banka byly přizvány, aby obohatili synergickou práci eh, na dlouhodobých projektech a rovněž eh, práci s komunitárními fondy a eh, asistenční mechanismy IMF v evropských státech. Ale za současných podmínek vyžaduje EIB dodatečné záruky, aby mohla pokračovat v té úvěrové činnosti, v poskytování tedy úvěru konkrétně eh, konkrétní členské zemi. A návrh komise má proto v úmyslu umožnit členským státům, aby právě ať už komunitární pomoc eh, nebo eh, Mezinárodního měnového fondu sáhnout na určité finanční prostředky nebo nástroje, které by umožnily právě ty dodateční zdroje financí třetí strany a které umožní bezproblémové provádění projektu v členských zemích. Takže hovoříme o celé řadě projektů, která už jsou zapsány v seznamu v programu uskutečňovaných z fondu soudržnosti, ale bohužel jejich část není financována tedy ani členským státem, ani Evropskou unii a musí být ufinancována jiným způsobem. Tento návrh byl vypracován ve spolupráci a e, po konzultacích s Evropskou investiční bankou a týká se hlavně tedy úvěru a záruk EIB. Ale abychom maximalizovali potenciální zdroje financování a rovněž z pohledu Eh, nejbližších eh, dvou let, roku dvou let, tak se snažíme počítat i s možným zapojením dalších národních či mezinárodních orgánů veřejného sektoru, které by mohly být to nabídnout podobné záruky, které by nějakým způsobem byly podobné skupině Evropské investiční banky. Abychom mohli poskytnout záruky eh, v rámci projektu se sdíleným eh, řízením, tak musí eh, podléhat a musí se jich týkat tedy odpovídající nařízení rady a i prováděcí předpisy, které máme. To by mohlo mít tedy velice široký dopad a mohlo by to mít tedy eh, pozitivní dopad na hladké provádění eh, určitých nástrojů, eh, v provádění projektů na všechny členské státy. A proto jsme se rozhodli, že takto intenzivní cestou tedy se nevydáme před tak zásadního přepracování touto nařízení. Na druhé straně však jsme svědky toho, že určité technické překážky, které se pojí s přípravou a vyjednáním eh, těchto nástrojů sdílení rizika s finančními institucemi a často omezená institucionální kapacita, která je v tom kterém členském státě k dispozici, vedly komisi k tomu, aby eh, tyto nástroje implementovala sice nepřímým, ale přece jen centralizovaným řízením spíše než tím sdíleným řízením, což by bylo v souladu s obecnými ustanoveními, které máme v rámci eh, finančního nařízení. Takže co má komise v úmyslu? Využít stávající modely sdílení rizika a těch nástrojů, které tam existují a které už jsou implementovány v rámci stejného mechanismu toho nepřímého sdíleného managementu a které využívá unijních finančních zdrojů jako modelu toho, co chceme navrhnout, aby mohlo být možné u těch zemí, jež se ocitly v krizi a ještě ji využívat těch fondů soudržnosti. Možná víte, že eh, existuje to RSFF, to je právě ze sedmého rámcového programu a rovněž ten nástroj dlouhodobé záruky pro eh, transevropské eh, eh, dopravní sítě, eh, to se znovu implementuje v těch zdrojích TNT. To je takový model, který víceméně máme jako předobraz toho, co bychom i zde chtěli uskutečnit v tomto konkrétním případě. Ale nicméně, podle našeho názoru, není v současné době možné s určitostí definovat nebo si být vědomými všech možností a podmíněností, které eh, v tomto mechanismu sdílení rizika mohou přicházet v úvahu. Cílem toho eh, návrhu změny eh, nařízení by měla být doložka typu enabling Taková doložka, která umožní, aby byla oživena daným členským státem v momentě, kdy jsou eh, možné reakce jak ze strany politiky, tak i těch finančních nástrojů. Tedy nemůžeme se ponořit do podrobností eh, v, tomto, v této příleze, musíme si ponechat jakoby možnost eh, to pak upravit v závislosti na okolnostech. Rovněž je důležité, že nástroje sdílení rizika by museli čerpat z těch zdrojů, které už byly danému členskému státu přiděleny v rámci stávajících eh, programů politik soudržnosti, takže to neznamená žádné další zatížení unijního rozpočtu, tedy v kontextu například Řecka, to vše bude čerpáno z e, těch fondů, jež už byly pro Řecko vyhrazeny, ale zatím ještě nejsou přiděleny žádným konkrétním projektům. A poslední připomínka, další důležitá věc je, že e, toto finanční přidělování prostředků, e, které jsou k dispozici členským státu v rámci současných projektů, a týká se nás rozdělení rizika, že se toho budeme velice striktně držet a nebude vznikat žádná právní odpovědnost vůči ani eh, nás, tedy rozpočtu eh, komise ani rozpočtu členských států, tedy bude to vše zvlášť. Máte rovněž ustanovení, které se týkají potenciálního nov- znovu využití těch zdrojů pro případ, že těch zdrojů nebylo tedy využito v rámci právě toho nástroje sdělení rizika, čili vlastně krytí těch ztrát. Pokud tedy takto nebyly potřebné ty zdroje, tak budou mohly být, tak je bude možno znovu využít, ať už v rámci toho projektu, pokud stále ještě eh, bude členský stát způsobili ať už v rámci Evropské unie nebo EIF, anebo možným transferem do těch zdrojů politiky soudržnosti, pokud už země není v rámci toho podpůrného mechanismu Evropské unie, toho EFSM. Takže tolik o eh, tom, s čím přicházím a tom návrhu. Sorry, I, I, I just would like to... No, no, Omlouvám se. Možná bych si jen eh, stručně vzala slovo a řekla následující. Já jako člověk, který je zodpovědný za tuto zprávu, mám ten pocit, že jde o tu spouštěcí doložku, která by nám měla umožnit vytvořit nový nástroj a vyvinout finanční nástroj, který by reagoval na velmi konkrétní situaci. Obecně bych ráda řekla, že jsem velmi nakloněna tomuto nástroji pro zřízení rizik a především teď, když máme země postižené tím, že nemají přístup k půjčkám, že mají velmi nízký rating a právě v takovéto situaci mohou být nástroje politiky soudržnosti velmi důležité. Já se zmíním o několika věcech, které jsou součástí tohoto nařízení a se stínovými zpravodaji budu diskutovat o těchto nápadech. Měli jsme teprve první výměnu názoru, takže teprve zahajujeme spolu se stínovými zpravodaj celý proces, ale myslím si, že je velmi důležité, abychom byli konkrétnější, když budeme identifikovat země, které by byly způsobilé pro takovéto nástroje. Je to tedy určité minimální riziko nejistoty ve způsobu, jimž nabízíme tuto novou možnost. To jsou tedy oblasti, kde bychom měli být ještě přesnější. Také si myslím, že musíme s komisí a radou diskutovat o tom, Jaký zde bude formát eh, pro přijímání rozhodnutí ohledně vytvoření tohoto nástroje pro sdílení rizika? Zda by to měl být prováděcí akt, anebo zda by to mělo být spíše správní rozhodnutí. To je také oblast, kde si myslím, že potřebujeme ještě vyjasnění a kde bychom měli ještě diskutovat. Není ani jasné, vzhledem k tomu, že tento nástroj teprve zavádíme, není jasné, jaká by byla role všech těchto segmentů systému řízení regionální politiky, jaká bude definice příjemce a tak dále. Toto jsou všechno věci, které jsou součástí politiky, ale není ještě pořád jasné, zda by byly nebo měly být identifikovány i jako prvky důležité pro vytvoření tohoto nového nástroje. Také je zde návaznost na finanční nařízení. To je také oblast, kde bych ráda ještě diskutovala společně s vámi. A pak je zde celá řada záležitostí spojených s tím, kolik peněz může být na takovýto nástroj věnováno. Musíme se na tom dohodnout. Teď zde můžeme mít takovéto velmi obecné prohlášení, jak jste říkal vy, že se právě otevírá možnost spustit takovýto nástroj, takže je to ta spouštěcí doložka, Říkáme si, jakým způsobem by to mělo být regulováno prostřednictvím takovéhoto pozměňovacího návrhu, takovéto změny. A pak je zde celá řada oblastí, kde bude potřeba ještě diskutovat. Chtěla bych říci stínovým zpravodajům, že už vím, kdo z vás se mnou bude spolupracovat. Děkuji tedy skupinám, frakcím za to, že jmenovali stínové zpravodaje. Pokud se kdokoliv z vás chce vzít slovo už při první výměně názoru, tak samozřejmě můžete, jinak zahájíme rozpravu později. Prosím? Vy jste řekla v podstatě už polovinu věcí, na které jsem se chtěla zeptat ohledně tohoto návrhu. Jsem také stínovou zpravodajkou pro ty druhé dva, takže ráda bych se zeptala jen na dvě věci, které se týkají návrhu, který už jsme měli. Týká se to postupu žádosti pro členské státy. To je věc, kterou musíme ujasnit, jakým způsobem bude tento proces probíhat, kdo je způsobilý a tak dále. Prostě takové detaily, to bude jedna z nejdůležitějších věcí, podle mého názoru, jedna z nejdůležitějších otázek. Pokud je o ten třetí návrh, myslím, že tam pořád ještě můžeme hovořit o nějaké sunset clause nebo o nějaké zpětné působnosti, retroaktivitě. A další věc, na kterou bych se ráda zeptala, se týká načasování. Jak by to mělo probíhat? Je to naplánováno tak, že to v následujícím období už skončí, anebo zda to bude pokračovat, nebo jaká nábaznost zde bude, to je moje obecná otázka. Ale všechno ostatní už Danuta v, posled, v podstatě řekla. Takže děkuji a těším se na vaše odpovědi. Lambert van Nistroj, prosím. Er alleen maar één, één aanvullende vraag in de zin van... Pane předsedo, paní předsedkyně, ještě jednu otázku. Tohle je nový nástroj a jsou to témata, která jdou i nad rámec tohoto časového horizontu. Uh, Možná, že je třeba dívat se na to pozitivně, protože komise může plánovat v delším období a to se týká také kontroly rozpočtu. Budeme to zohledňovat už teď, anebo půjde současně o nové rozpočtové nařízení. Já si myslím, že to vyvolá víc otázek, než nakolik najdeme dnes odpovědi. Ivan Gutmann? No Jmenuji se Evan, ne Ivan. Omlouvám se. Omlouvám se, že si beru slovo, ale zdá se, že my z rozpočtového výboru budeme psát eh, zprávu, takže já budu k tomu zpravodajem. A dal bych si velký pozor na takovýto návrh. Snažil bych se vysvětlit. Jsou zde dvě věci. V roce 2009 to byla velká pomoc. Více než 6 miliard bylo předěleno jako předčasné platby a pak zde bylo něco, co se týkalo zemí, jejichž HDP kleslo o víc než o 10%, nebo které měly dohodu s komisí, že se jim to zvýší na žádná celá 9, na žádná celá 77 miliard eur. Jsou zde otázky, které jsou opravdu zásadní. Za prvé, koho nebo komu bychom měli pomáhat? Když se budeme snažit pomáhat těm, kdo mají problémy s absorpcí, já mám poslední údaje z 1. října, bohužel ne z 1. listopadu, Není zde žádný vztah mezi rozpočtovým schodkem a úrovní absorpce. Jsou zde třeba některé státy, které eh, nemají velké problémy s rozpočtem, ale potom mají problémy s absorpcí. Komise to velmi dobře ví, takže otázka je, jaké by byly parametry pozřejmě, které budou se snažit žádat, než bude stanoven harmonogram. Pokud tyto, par- tyto parametry nebudou přesné, mohlo by se stát, že dáme peníze tomu nesprávnému. A pak si myslím, že je zde jedno nebezpečí. Když by EIB dala záruky bankám ve, členským, ve členských státech, aby vydali půjčky příjemcům k zahájení projektu, otázka je, co se stane, když ty projekty nebudou potom úspěšné. Kdo potom bude ručit investiční bance? Komise říká, že to není žádný velký problém, protože evropský rozpočet eh, určený na soudržnost eh, bude zárukou, ale je to jako o té slepici a vejci. Ty předběžné platby na soudržnost by mohly být velmi vysoké, až ve výši 35%. Z jednoho hlediska to vypadá dobře, ale z druhého hlediska, z finančního hlediska, si musíme uvědomit, že my, Evropa, jsme vlastníky Evropské investiční banky. A kdo dá potom Evropské investiční bance záruku, že ty záruky, které poskytla komerčním bankám v členských státech, budou zajištěny? Děkuji. If there is... Děkuji. Takže pokud už se nikdo jiný nehlásí, ale Markus Pípr ještě. Já, vielen Dank. Děkuji. Já jsem poslouchal zástupce komise a měl jsem po celou dobu nepříjemný pocit. Mám dojem, že to je poslední řebíček. Protože když už máme teď ručit za nové úvěrové linky řeckých bank, když bychom měli Evropskou investiční bankou ručit za tyto nové úvěrové linky, tak se připojuji k tomu, co řekli předřečníci. Co se stane, když se něco nepovede? Tady mám velké pochybnosti a paní předsedkyně hovořila o doložce zmocňující a já si nejsem jist, jestli se to vůbec dá kontrolovat kdo k čemu bude zmocněn. Já jako poslanec se cítím nedostatečně kvalifikovaný na to, abych to kontroloval. A zástupce komise potřeboval dost dlouho na to, aby nás seznámil s jednoduchým nástrojem, aby ho popsal. Je tu celá řada otázek, které my jako parlament musíme zodpovědět, než budeme souhlasit. Mr. Luhan. Pan Luhan. Komisií. Je un instrument, který se pare že vrea se... Podrobně jsem poslouchal zástupce komise a zdá se, že tento nástroj má přispět k širší politice soudržnosti, ale zároveň nas máme celou řadu otázek v souvislosti s tímto nástrojem. Deja. Um, cea, cea mai mare semn de întrebare care se naște pentru mine este... Největší otazník, který tu máme, je, kdo bude dělat tuto politiku soudržnosti, kterou jsme si vytýčili a ty finance, které se nakonec spotřebují, budou poukázány komu a od koho. Protože vlády nemají více peněz eh, a vlády, které budou silnější, si budou nárukovat větší díl. Takže kdo bude určovat kdo, kolik? To jsou věci, které musíme projednat a zjistit a vědět, zda ta formulace a obsah, který nám tu byl prezentován, nepovede k tomu, že silnější vlády budou mít regionální výhody a tímto nepřispěje k politice soudržnosti. Uh, yes, Joachim Zeller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám nic písemně. Kolegové asi taky ne, ale někteří mají více informací, aspoň to dělá ten dojem. Takže já se spolehnu na to, co jsem slyšel. A tady se mohu připojit k otázkám Markuse Pípora a kolegy Luana, protože tady je víc otázek, než nakolik znám odpověď. Trochu mi to připomíná to, co je běžné ve administrativě, taková ta prosincová horečka, kdy se zjistí, že jsou zbytky v rozpočtu a že je třeba ty peníze rychle, rychle vydat, aby se vyčerpal rozpočet a aby nadřízené orgány neškrtaly v rozpočtu právě proto, že se ty peníze neutratily. Otázka je, zda se používají správné nástroje. My eh, víme, že jiné oblasti rovněž počítají s budoucí úlohou Evropské investiční banky, s tím, že se vytvoří taková ten, ten pákový mechanismus, ale je to otázka vůbec, za kolik si kdo půjčí. Prostředky, které budou poskytnuty státům, které mohou mít vlastní financování, aspoň částečné. Jde o to, aby ty peníze, které si půjčíme za úroky, tuto částku doplnili, ale jednoho dne se předloží vyučtování. A mně zatím není zcela jasné, jak to bude, protože tam, kde už teď nemáme možnost kofinancování, kde to nejde, jak to zvládnout do budoucna, aby splatnost nebo splacení těch prostředků skutečně proběhlo zase zpátky do EIB, anebo možnost pro ty, kteří mají ještě nějaké prostředky a mohou si dovolit kofinancování, aby zrealizovali projekty, které už jsou hotové, ale myslím si, že to není v duchu tohoto nového nařízení a soudržnosti, aby právě státy, které jsou na tom nejhůř, nebo regiony, které jsou nejslabší, jde nám o to, abychom těmto pomohli k trvale udržitelnému rozvoji. Takže na to se budeme muset podrobně podívat. A já mám také zájem o to, abychom dostali písemné podklady. Thank you, Madame Mazzoni. Děkuji, paní Mazzoni. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji k otázkám, které zde položili kolegové. Se vším souhlasím. Ráda bych k tomu ještě doplnila otázku, která se týká postupu. Chceme, aby tato změna proběhla velmi rychle, Totež eh, proběhlo u té předcházející změny, o které se bude hlasovat eh, ve Štrasburku na příštím zasedání. Předsedkyně přerušuje řečnici. My jsme právě zahájili výměnu názorů. Teď se jedná o třetí pozměňovací eh, návrh. Jedná se tedy o první výměnu názoru na toto téma. Ne, moje otázka byla ta, zda to bude mít stejné načasování, jako měly ty předcházející diskuze o těch předcházejících změnách tohoto nařízení. Probíhalo to opravdu velmi rychle, ale vzhledem k tomu, že zde tolik otázek, já bych měla raději více času na zamyšlení. Pokud je o obsah, tak jsem se chtěla zeptat, zda ty prostředky, nevydané prostředky, o kterých se hovoří, jsou prostředky z předcházejících let, anebo se jedná o nevynaložené prostředky za celé programové období, prostředků, které byly nasměrovány do toho kterého státu, protože to je tak, také podle mě velmi relevantní otázka. Děkuji. François Alfonzi. Děkuji. Já chápu ty otázky a výhrady, ale myslím si, že si musíme uvědomit, že v jižních zemích, především v Řecku, čelíme velmi obtížné situaci. Je to opatření, které usiluje o řešení této situace a o upevnění a konsolidaci úsilí probíhající v těchto zemích. Já myslím, že k tomu nesmíme přistupovat skepticky, ale spíše s duchem spolupráce s těmito zeměmi, protože v budoucnosti nemůžeme hovořit pouze o úsporných opatřeních hlediska rozpočtu. Musíme také začít eh, vytvářet eh, projekt pro budoucnost a nějaké řešení pro země, které teď zasáhla krize. Já vám děkuji za všechny příspěvky. Myslím si, že za všechny stínové zpravodaje mohu říci, že bylo také užitečné vyslechnout si otázky, které poukazují na to, které oblasti bude nutno vyjasnit. A teď eh, poprosím eh, kolegu z komise, aby zodpověděl všechny tyto otázky a ráda bych vám také řekla, že až eh, pan ředitel Nistel skončí, tak výbor dnes nebude přijímat žádné rozhodnutí. Jedná se pouze o začátek rozpravy a není zde žádné zrychlené řízení, zrychlený postup pro tuto změnu pro tuto novelizaci, na rozdíl od těch dvou předcházejících změn. Vzhledem k tomu, že za pět minut budu muset hovořit o naší politice někde jinde, nechám zde svého místopředsedu, ale ještě počkám, než eh, pan ředitel odpoví na otázky a potom se vrhneme na další bod na pořadu jednání. Um. Děkuji. Já bych rád na této etapě řekl, že ano, já jsem víceméně čekal mnoho z těch eh, dotazů, které zde zazněly, protože ty návrhy, které jsme předložili, opravdu jdou trochu dál než dosavadní pravidla pro stávající politiku soudržnosti. Opravdu, jedná se o návrh, který vlastně umožňuje vytvořit nástroj a potenciál pro usměrnění finančních prostředků mimo politiku soudržnosti víceméně přímo do systému nějakého řízení a že se toho ujímá samotná komise spolu s partnerem, kterým je Evropská investiční banka a vše bude implementováno v rámci obecných pravidel v rámci finančního nařízení. Je pravda, že jsme se dosud v kontextu našich politik tímto tématem nezabývali, ale já jsem ochoten spolu s kolegou být k dispozici a probrat všechny aspekty, relevantní aspekty, které vyžadují další vyjasnění. Pan Francis řekl na konci, je třeba to chápat jako doplňující opatření, které podpoří implementaci opatření v rámci politiky soudržnosti a my to přesně tak i myslíme. Takže ještě jednou. Co, čeho tím chceme dosáhnout? Snažíme se pokrýt eh, tu část financování, které, které se dosud netýkají pravidla eh, pro financování z fondu soudržnosti, čili eh, tam není způsobilost ani ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti, ani eh, z strany členských států, takže tím se snažíme vyhovět členským státům, které mají problémy a nebude to ale nic navíc. Tady spíš jde jenom o strategickou stránku eh, toho daného projektu a která je absolutně nezbytná pro samotné uskutečnění toho eh, projektu. Tam například v Řecku má, jsou projekty v hodnotě miliard eur a přes 50 toho finanč, těch finančních zdrojů pochází z jiných tedy zdrojů, eh, ani komunitárních, ani státních, ze soukromých. A bohužel ty v současné době jsou pozastaveny a proto se nemůže pohnout z místa ani celý projekt. A my jsme jasně pochopili, že chceme těm projektům pomoct na nohy a došli jsme k závěru, že takto to bude nejlépe uskutečnit ten ne, aby se ty projekty vůbec mohly smotnit. Takže to si musíme uvědomit na začátku. Kdo bude způsobilý? Nechali jsme se inspirovat řeckou situací. My jsme ji přímo až na projektovou úroveň proskoumali a zamysleli jsme se nad tím a myslíme si, že se musí vždy jednat o země ve vážné krizi, čili obdobné situace snad i v jiných zemích, které v současné době e, jsou e, obsaženy v, tém, v těch programech finanční pomoci ať už ze strany Mezinárodního měnového fondu nebo Evropské unie. Takže to jsou země, které e, potřebují určitou finanční injekci, ale ta bude pocházet už ze stávajících zdrojů. Je tam ale rozdíl v tom, zda bychom měli tyto podporné nástroje ještě dále rozvinout. To by si žádalo hloubkovou analýzu ze strany Evropské komise a rovněž rozhodnutí případ od případu. Zda tedy se do něčeho pustíme nebo ne. Neznamená to tedy plošné uplatnění vůči všem zemím, který se to může potenciálně týkat. A to je přesně provázáno i s tím dřívějším návrhem, se kterým jsme přišli. Důležitá stránka tohoto návrhu, a kterou musíme pochopit všichni jasně, spočívá v tom, ono vlastně pan Pípar se toho dotkl, když řekl, eh, je to ten poslední šíp v tom toulci, který máme? Eh, ne, nejde o to, že se snažíme za každou cenu utrácet něco na konci roku, co dosud utraceno nebylo. To není naším cílem. Spíš jde o to, odblokovat projekty, které uvízly, protože ti soukromí přispěvatele, ty soukromé um, partnerské organizace prostě nejsou schopny s těmi financemi přijít. Proto uh, jsme k tomu přikročili. Rovněž další otázka, jak jakým způsobem by eh, ta pravidla propojila politiku soudržnosti s pravidly obecného nařízení. Nepohybujeme se ve váku. Buďte si prosím vědomi skutečnosti, že máme tyto dva nástroje, které už fungují, LGTT a RSFF, ty jsou uskutečňovány v rámci opatření, které tady navrhujeme. A ty jsou pod plnou kontrolou jak Evropské komise a i e, jsou implementovány v rámci smluvních vztahů s Evropskou investiční bankou. Takže nevstupujeme do nějakého úplně nového prostoru, kde musíme vše vytvářet od nuly. Ne, my už máme určité předlohy, kterých se budeme držet a které jsou připraveny a my na nich vybudujeme prostě takovou novou strukturu. To si myslím, že by zatím mohlo stačit jako taková první reakce z mé strany a jak už jsem řekl, my jsme vám k dispozici. Pokud máte ještě nějaké dodatečné otázky, případně byste si přáli ještě něco dodatečně vysvětlit, tak my rádi vyhovíme. Výborně, pane Nislere, děkuji vám za tyto odpovědi a nyní přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Začneme se zabývat celou sadou eh, nařízení a tady máme eh, pana Nikolasa Martina, který eh, nás s tím seznámí, pak dáme slovo zpravodajům a pak, pokud budeme mít čas, a samozřejmě, jak víte, musíme skončit v 18 hodin, tak i dalším. Takže prosím, pan Nikolas Martin. Thank you very much, Chair. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji za tu příležitost, že jsem mohl tedy přijít eh, do vašeho výboru regio Evropského parlamentu a že jsem dostal příležitost vysvětlit přijetí komisí návrhu toho eh, balíčku eh, předpisového balíčku pro evropskou politiku soudržnosti. Já jsem si vědom, že máme omezený čas a zároveň je to poměrně složitý legislativní balíček, tedy jak to pojmu. Já nejdříve využiji příležitosti, abych vám poskytl takový rychlý přehled těch klíčových prvků toho balíčku, které budou dalším základem pro první výměnu názoru, ale samozřejmě jsem pak rovněž k dispozici vám budete-li si přát, abych vám dodatečně vysvětlil jednotlivé prvky. Takže ten neformální pracovní dokument, který připravil zpravodaj eh, vůči eh, nařízení o eh, společném zajištění těch, o těch společných ustanoveních, je takovým dobrým základem a více-méně už nás seznamuje s určitými eh, problémy, případně záležitostmi, které budou muset být eh, podrobeny další analýze. Jak už jsem tedy se zmínil, ten balíček je složitý, protože obsahuje jak tu obe, to obecné nařízení, které má společná um, ustanovení, která se týkají jak politiky soudržnosti, tak eh, rozvoje venkova, ale i um, Eh, politiky rybolovu. Pak máme ještě společná nařízení pro eh, pouze eh, politiku soudržnosti a to jsou ty různé fondy a pak ještě máme tu, to modifikační nařízení pro EGTC, takže to je součástí toho balíčku. A pak ty, ty předpisy, ta nařízení pro jednotlivé fondy. Takže to nařízení pro fond soudržnosti, to bude prezentováno příslušnému příslušném výboru, ale já se pokusím obsáhnout všechno. Takže mm, ty záměry a cíle pro politiku soudržnosti se snaží zdůraznit eh, kontinuitu v tom smyslu, že navazují na článek 74 smlouvy, ale je to zároveň prvek, který je v samém základu návrhu komise a navíc přichází s provázaností vůči Evropě 2020 a já vás seznámím eh, s tím, jak to bude pak eh, odpovídat mechanismům těch programů. Eh, jsou tady rovněž dva cíle, kromě těch cílů, jak znáte, tedy ta konvergence z minula, konkurenceschopnost, Eh, ty cíle. Tady máme pouze dva, totiž investice mm, do růstu a zaměstnanosti a územní spolupráce v rámci Evropy. Což je důležité, protože tady zdůrazňujeme, že se jedná o investiční politiku pro všechny regiony, i když rozlišujeme mezi tím, jak, e, do jaké míry e, ten, e, který region budeme financovat. Tady je takový rámcový rozpočet, já vám dám ty průsvědky k dispozici, takže tam jsou možná některé věci, které jsou pro vás cené jako referenční referenční zdroj a tady vidíte zeměpisné pokrytí, distribuce do těch tří kategorií regionu. Tady samozřejmě je ten jeden nový prvek, toho návrhu komise, který se rovněž pak ocitl eh, v tom eh, jiném dokumentu, to jsou ty přechodné regiony. To jsou eh, ty regiony, které už se dostávají mimo konvergenci, ten phasing out a zároveň se jedná o to rozpětí 75 až 90 HDP. A s čím se tady počítá ve smyslu toho zvláštního zacházení té bývalé konvergence je jednak ta bezpečnostní síť, která má zajistit, že máme určitou úroveň financování, která právě pomůže v tom přechodu. I zde máte určitý obrázek, který vám bude nápomocný v tom, abyste si dokázali uvědomit eh, kategorii způsobilosti eh, podle těch údajů, které máme k dispozici, těch nejnovějších údajů, ale zároveň to musíme ještě upravit jakoby um, tu koncepci, protože vždy uh, budeme vycházet z posledních údajů HDP, takže to se ještě případně může změnit u toho kterého regionu. A ještě slůvko k fondům soudržnosti. Tady vidíte, které členské státy budou způsobile pro eh, fond soudržnosti. To je eh, spíš podle GNI na hlavu. A to je ten eh, příjem a zároveň tady vidíte rovněž investice do těch dopravních sítí a ten phasing out. A nyní, kdybychom se chtěli podívat na eh, tu část strategickou toho programu a tam se soustředujeme zejména na, či spíše se snažíme právě zde posílit partnerství a víceúrovňovou zprávu, to je jeden z klíčových eh, prvků a partnerství chceme posílit tím, že zavádíme tzv. Evropský kodex chování, což je právě jedním z cílů, to je právě v návrhu komise, tam se dočteme, že uh, můžeme, eh, bychom měli být vždy přijít s určitým referenčním bodem pro princip partnerství prostřednictvím toho kodexu chování, který přijmeme aktem v přenesené pravomoci, což bude způsob, jak upozornit na doporučený postup a jak se přesvědčit, zda to partnerství tedy funguje tak, jak má a Máme různé způsoby, jak dosáhnout více úrovňové zprávy, to právě záleží na situaci v tom kterém členském státu, ale vše se musí eh, implementovat eh, účinně. Pak máme další eh, klíčové prvky v těch společných ustanovení, tedy rovnost pohlaví, nediskriminace, ehm, podpora udržitelného růstu. A další, druhý prvek strategického přístupu, to je ta právě propojenost se strategií Evropy 2020. Jak toho chceme dosáhnout? Chceme mít fixní seznam tematických cílů, které jsou přímo jakoby citátem z té strategie Evropy 2020 a týkají se jak těch nadřazených vlajkových cílů, tak i vlajkových iniciativ, které mají pokryt 11 klíčových těch investičních jakoby prostorů a týká se to všech pěti těch fondů. Takže to budou referenční eh, body nebo hodnoty, jak eh, pro mm, ten, tedy pro všechny fondy v rámci toho společného strategického rámce. A pak eh, z hlediska konkrétních mechanismů, jak tedy eh, z toho vypracovat konkrétní programy. Tam máme tři stádia. Začínáme společným strategickým rámcem. To bude dokument, se kterým se počítá, že její komise schválí a v němž bude obsažena taková komplexní investiční strategie pro všechny fondy, takže tímto způsobem chceme zajistit efektivní a integrované využívání těch fondů, pro dosažení těch cílů. Takže to bude vždy takový hlavní referenční dokument pro eh, stanovování těch programů členskými státy. Tam budou ty tematické cíle, pak se to rozpracuje na investiční priority. Tam se pak soustředíme na klíčové jakoby akční oblasti pro ty investice a zároveň to bude takové dobré vodítko pro koordinaci mezi různými eh, finančními nástroji a implementace, propojení volby investic a zároveň národních reformních programů a konkrétních doporučení v dané zemi. A pak národní úroveň. Tam budeme používat ten společný strategický rámec jako referenční hodnotu, tam bude vždy jedna smlouva o partnerství na členskou zemi. To odpovídá současnému NSRF, ale tam bude um, určité, určité důležité prvky a ta dynamika tam budou vyzvednuty síle, silněji. Takže vlastně to bude eh, takové završení diskusí eh, o té volbě, eh, kam tedy by mělo směřovat financování, jakým způsobem je to třeba strukturovat, provázat. A ten kontrakt, smlouva o partnerství, to bude vše obsahovat a bude podepsán s komisí společně s operačními programy, které bude předmětem diskusí. Takže bude se jednat o jeden dokument, dokument na členský stát, který bude takovou syntézou veškerého přístupu k financování a bude to vše rozpracováno podle tématických cílů a budou tam odkazy na integrovaný přístup k územnímu rozvoji, takže to bude ještě i provázáno s územní strategií, která bude takovou základnou pro využití těch fondů v rámci toho společného strategického rámce. A vše bude v souladu s e, těmi e, vodítky v rámci toho rámce a aspektu, které zajistí možnosti koordinaci a účinnou implementaci. A dále, já tady dokonce ani k tomu nemám nic písemně, eh, to jsou ty operační programy. od to všichni dobře znáte, takže to jsem tady ani nezapsal. A tam už bude detailně rozpracována e, ta volba těch priorit. Ale chci se nyní soustředit na určité novinky. E, klíčovým e, prvkem, na který se soustředíme, bude, jak zlepšit výkonnost, návratnost těch prostředků z Fondu soudržnosti, jak dosáhnout lepší výsledků. Tady je celá řada způsobů, jakým to chceme dosáhnout, mezi jinými určité podmíně podmíněnosti. Čili nejdříve ty ex ante podmíněnosti, tam se chceme ujistit, že od samého začátku implementace máme určité předstupní podmínky a ty jsou na místě a díky nim dosáhneme optimálního využití fondu v rámci určitého tematického cíle, takže tam bude taková příloha u toho nařízení um, finančního a tam už budou ty přestupní podmínky jakoby popsány, co musí každý členský stát mít nutně, aby ujistil nás, že je schopen využít eh, těch financí. Takže nejdříve sebehodnocení členského státu, pak k tomu následuje ještě hodnocení komise a pokud tam ne všechny podmínky jsou na místě, tak v určitých vážných případech eh, ty finance nespřístupníme, dokud to tedy nebude vše Eh, tak, jak má, čili chceme, aby ta půda byla opravdu připravena pro přijetí těchto finančních prostředků. Druhý typ podmíněnosti, který je rovněž nový, to je makroekonomická podmíněnost. To je takový širší kontext. To provazuje politiku soudržnosti s hospodářskou zprávou celé EU a tímto způsobem jsme schopni vytvořit pojítko mezi eh, těmi eh, fondy soudržnosti a rámcem, který se týká hospodářské zprávy, případně pokud nějaký členský stát využívá určité finanční pomoci s těmi programy té finanční pomoci. Já nejsem schopen vysvětlit všechny mechanismy, ale jsou tam dva oddělené mechanismy. Jeden v rámci něhož je komise schopna žádat o přílohy eh, k určitým dokumentům, aby byla schopna přesměrovat eh, finanční zdroje k nejlepšímu finančnímu využití dle doporučení komise. A druhá záležitost to je tam, kde členský stát neuskuteční, neprovede doporučení určitým způsobem, či nesplnil určité podmínky, které stanovila komise eh, v oblasti finanční pomoci a tam jsou ustanovení, které Eh, umožní pozastavit výplatu prostředku. A třetí typ podmíněnosti, to je um, rámec výkonnosti. Takže to už jsou opravdu ty konkrétní detaily praktické toho, že vše plní cíle a že se všechno pohybuje v rámci těch eh, ustanovení. Čili každý program by měl mít celá jasný rámec, v němž jsou takové eh, klíčové etapy vyjmenovány, ty milníky a eh, míra naplnění daného cíle v rámci daného milníku a pak eh, tam budou poměřovány výsledky. A pak máme i sledovatelnost, čili mechanismus, že v rámci toho mechanismu pak bude určitý přeskum, takže budeme vědět, jak na té které etapě ten program plní ty cíle. A pak eh, budeme schopni rovněž vědět, zda priority jsou plněny a to bude provázáno i s alokací eh, výkonnostní rezervy, která obnáší 5% u každého členského státu a členský stát bude schopen využít této rezervy, aby dodatečně financoval ty programy, jež si vedou nejlépe a takový přeskum proběhne v roce 2019. A pak máme jinou situaci, kde nějaký program neplní, nic se s tím navíc nedělá, tak je i možnost znovu pozastavení financování, případně výzva, aby program tedy byl eh, korigován. Pak ještě se chci soustředit na další dva prvky velice stručně, totiž místní vývoj ehm, veden ehm, komunitárním způsobem. Takže tady se na to pohlíží jako na užitečný přístup v rámci programu eh, v zájmu dosažení určitých místních eh, jakoby, cílů. Eh, to jsou například místní akční skupiny, které by měly mít nějakou strategii schválenou a využívat ji koordinovaným způsobem. A pak ty finanční nástroje. To je vše provázáno s těmi finančními nástroji, o nich jsme se teď dokázali v současné době velice dobře poučit, protože byly využívány zvýšenou měrou. A tady vidíme, že je třeba jasného a um, přehledného rámce, abychom věděli, který nástroj může být eh, využíván kdy a my stavíme na dosavadních zkušenostech a chceme eh, umožnit členským státům, aby sáhli jednak k těm starým známým nástrojům, u nichž vědí, jak je využít, ale sáhnout i k novým možnostem. Například využít Eh, takových finančních platform komunitárních, ale zároveň mít jakoby určité mm, prostředky šité na míru pro konkrétní Tedy to, byly, to by byly fondy, jež byly sestaveny konkrétním způsobem, který zároveň zaručuje, že bude plnit požadavky ale bude to model standardizovaný, který budeme schopni rychle postavit na nohy, rychle využít, takže celá řada možností, které eh, rozšíří možnost sáhnout různým finančním nástrojům. Tady velice stručně chceme upozornit na jeden z úspěchů, který se nám podařilo dosáhnout prostřednictvím eh, tohoto nástroje, je společná sada pravidel pro způsobilost, zejména pro e, právě ty fondy v rámci soudržnosti. To je poučení ze současné etapy e, využívání, aby členský stát mohl mít například e, takzvané zjednodušené náklady, takzvané výsledné náklady a tak dále. K tomu bychom měli sahat častěji, my jsme to tam zakotvili a to dává všem tu možnost a potom eh, velmi stručný přehled eh, finančního řízení a kontroly. Zde vidíte, že spousta věcí je navázána na návrh komise o revizi finančního nařízení. A my jsme to vzali v úvahu v návrzích pro politiku soudržnosti, takže máme proces akreditace, který je nový, který nahrazuje eh, současný proces hodnocení souladu kdy akreditační úřad může vytvářet řídící eh, orgány. To se vlastně tímto způsobem se přenáší řetězec odpovědnosti z členských států na komisi. A v tomto procesu se omezuje účast komise, aby to bylo eh, přímo úměrné velikosti těch eh, prostředků a tak dále. Pak zde máme věc, která je přenesena z finančního nařízení a jsou zde také některé nové prvky. E, je zde roční uzávěrka a jsou zde také specifická ustanovení, aby to všechno bylo přiměřenější. Takže to je několik způsobů, jak zjednodušit e, tento systém. Nemám ale teď čas, abych zacházel do detailu. Velmi stručně se ještě podíváme na uh, nařízení specifická pro tento fond. A pokud jde o nařízení o ERDF, tedy Fondu pro rozvoj venkova, možná zde bychom mohli zdůraznit, že jsou zde určitá omezení, nová omezení, především pokud jde o podporu pro sektor pokrytý Eh, systémem výměny povolenek, eh, to znamená, týká se to takových věcí, eh, jako jsou jaderné elektrárny. Máme zde také podporu pro velké podniky, to je tedy zaměřeno na specifičtější oblasti a není to obecně dostupné pro investice do výroby. Máme zde také specifické záležitosti, které se týkají procesu koncentrace. Od témat se zaměřujeme na investiční priority, to je další cíl, pro který by měl být tento fond použit. A máme zde uvedený příklad související s tematickým cílem a s tím posunem směrem k nízkouhlíkové ekonomice ve všech odvětvích. U e RDF vidíme, že byl vytvořen mechanismus, který už byl obsažen v návrhu MMF. Na jedné straně máme oblasti, které jsou rozvinutější, na druhé straně málo rozvinuté oblasti. V těch třech eh, prvních je to zaměřeno na specifické oblasti spojené s energetickou účinností, s obnovitelnými zdroji energie, s konkurenceschopností schopností malých a středních podniků a na inovaci. Takže, jak jsem říkal, jsou to tyto čtyři oblasti. Vidíte tam jednotlivá procenta. Klíčovým bodem je, že alespoň 20 musí být eh, vynaloženo na obnovitelné zdroje energetickou účinnost. A potom v těch rozvinutých regionech eh, tam předpokládáme, že 50 zdrojů má být použito na tyto tři tematické cíle, s tím, že 6 všech zdrojů musí být vynaloženo na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Takže taková je tematická koncentrace předpokládaná pro ERDF. Teď bych vás ještě rád upozornil na to, jakým způsobem v nařízení o ERDF vytváříme mechanismus pro to, abychom zviditelnili investice do městského rozvoje. Alespoň 5 zdrojů ERDF má být využito na integrované akce ve prospěch udržitelného městského rozvoje. So, given, given the limited time and given the importance of... Vzhledem k tomu, jak málo máme času, jak je důležité zaměřit se na obecné nařízení, tak eh, ten zbytek prezentace pokrývá územní spolupráci, fond soudržnosti a eh, další fond, nicméně to bude asi z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji vám velmi za vaši prezentaci. Bylo zde nedorozumění. Já jsem řekl, že nejdříve dostanou slovo všichni zpravodajové pro všechna nařízení a potom teprve stínovým zpravodajům, pokud bude čas. Takže začneme u všeobecného nařízení. Jako první má slovo Konstanc. Děkuji. Myslím si, že je nepředstavitelné, abychom během 30 minut udělali důkladnou rozpravu o tomto legislativním balíčku. Není to něčí vina, pana Martina už vůbec ne, ale přesto bych navrhla, abychom zítra bod 12 a 13 vyškrtli a abychom pokračovali zítra, protože pro zpravodaje je opravdu důležité, než se pustíme do pracovních dokumentů, udělat tady na půdě výboru zásadní rozpravu. Ta práce bude tak jako tak obtížná. A myslím si, že zpravodajové mohou psát dobré věci, ale musíme se pokusit o to, abychom dosáhli hned na začátku konzenzu. Jinak to nedokončíme, už vůbec ne do konce roku 2012, takže chci požádat o to, abychom pokračovali v rozpravě zítra. Pokud dovolíte, abych se vyjádřila k nařízení obecně, Máme tady první pracovní dokument, který jste předložili a já se pokusím to, o čem chci mluvit, přednést ale myslím, že si opravdu musíme udělat čas. Můžeme pokračovat klidně v lednu, udělat zvláštní zasedání našeho výboru, abychom se zabývali tím balíčkem intenzivně, protože v rámci běžného zasedání výboru to nezvládneme. To je evidentní. Protože i ta výzva je obrovská. Takže vítám to, že komise tímto obecným nařízením dává na stůl návrh, kde není jen politika soudržnosti, ale také zemědělská politika, zemědělský a rybářský fond. Takové to zastřešující nařízení by mělo přispět k tomu, abychom věci zjednodušili, používali prostředky účinněji. To vítám, opravdu. Ale pro naši práci to bude vyžadovat obrovskou míru zodpovědnosti a spolupráce s dalšími výbory. To také nebude jednoduše zorganizovatelné, to vím. Takže bychom si měli uvědomit, že ten čas musíme využít intenzivně, abychom dodrželi pokud možno časový plán. Pan Lambert a já jsme se dohodli, že určitě nemůžeme mít první čtení, na to jsou ty problém je příliš komplexní, to znamená, že se musíme snažit o to, abychom sestavili harmonogram takový, aby konečné schválení proběhlo koncem roku 2012. Říkám to proto, že by to nemělo stroskotat na parlamentu. Tady máme také partnera, zákonodárce, což je rada, a nechci udělat rozhodnutí bez toho, že by nebylo jasné střednědobé financování. Obávám se, že podobné jako v roce 2006 to nebude, protože pokud dojde k závažným změnám v návrhu parlamentu a komise týkající se střednědobého financování, tak to znamená, že to nebudou nějaká malá čísla v závorkách, o kterých budeme rozhodovat, ale bude to možná znamenat vypracovat novou strukturu politiky soudržnosti. Proto skutečně nemohu doporučit, abychom už teď se dohodli, že koncem roku 2012 ukončíme jednání. Bude to záviset na podmínkách, které k tomu budou vytvořeny. Komise ve své nekonečné moudrosti spoustu věcí upravila relativně jednoduše a mohli bychom si sednout eh, a říct si, všechno, co v tom nařízení je, už je nějakým způsobem upraveno delegovanými a prováděcími akty. Prima. Komise tím evidentně využívá možnost, aby parlament vystrčila z zákonodárného procesu na kterém jsme poprvé ještě o kousek víc, z kola ven. A předsedkyně výboru už se ptala právní služby, nakolik je to správné, nakolik je to možné. A máme už seriózní odpověď a já alespoň jsem z ní vyčetla, že ta otázka je velmi oprávněná, zda se tady nedeleguje příliš mnoho. A budeme muset přesně přeskoumat a ověřit, co všechno bude obsahovat toto obecné nařízení tak, abychom zajistili vliv parlamentu při rozhodování o důležitých věcech. A myslím si, že právní služba jasně řekla, že zásadní věci, zásadní legislativní věci není možné šoupnout na delegované a prováděcí akty. Musíme přesně prověřit, co všechno do toho obecného nařízení ještě přijde. To bude vyžadovat spoustu času, a jistě to nebude boj jenom s komisí, ale také určitě s radou. Pokud je o partnerské smlouvy, ono to na první pohled zní výborně, ale vysvětlení, které nám poskytl pan Martin, zní také dobře. Stále ještě je to obecné, ne každá členská země má centrální organizaci, nakolik budou moci regiony vyjednat, co pro ně je více důležité, méně důležité. To, myslím, je stranou. A tím se dostávám k tomu bodu, eh, který je důležitý, a to je flexibilita a kvóty. Nepovažuji za důvodné, aby takovéto obecné nařízení a nařízení týkající se fondů byly, aby obsahovaly kvóty a procenta. Musíme ještě prověřit, zda to bude 100% nebo možná 160% nakonec. Ne, ne, je tam nulová flexibilita a mnoho regionů, které v Evropské unii máme, u těch není vůbec zaručeno, že to, co chceme politikou soudržnosti i v rámci strategie EU 2020 udělat, že to vyhovuje tomu, co potřebují regiony. Já jsem, jsem se ptala minule na plenárce a bylo mi řečeno, že to není adekvátní, ale já si myslím, že je to oprávněné. Například v žádném regionu eh, není stoprocentně využívána obnovitelný zdroj energie. To je pravda ale do každého regionu, který je lépe vybaven, jdou prostředky z evropských fondů na další modernizaci technologií a je to také otázka ve spojení s dosažením klimatických cílů. E, to znamená, že budeme muset e, diskutovat a pokud je o ESF, tak to tady vůbec nechci nakusovat, protože na to nemáme čas. Otázka simplifikace. Možná, že jsem už dlouho v parlamentu, ale zase nevím, eh, co znamená kontrola rozpočtu. To možná ne, ale to, co je tady v tom nařízení, to si myslím, nepřispívá ke zjednodušení, spíš to dělá dojem, že to je přesně naopak. Myslím si, že parlament slíbil, že chceme zjednodušovat. Musíme mít rozumnou kontrolu. Rozumný je to rozhodující, nejde o byrokratizaci. Kondicionality. Já myslím, že ty budeme muset společně prodiskutovat. Chci jenom vyslat signál, že moje frakce odmítá takovéto makrokondicionality, považujeme je za chybný nástroj pro politiku soudržnosti. Příklad Řecka to ukazuje. My tam děláme task force, aby se lépe používaly prostředky cíleně, efektivněji a současně říkáme pro další období nebudeme moci ty peníze vyplatit, protože nedodržíte kritéria. Takže se ptám, kdy vlastně komise sáhne k těmto makrokondicionalitám, když nebude eh, dosaženo kritérium stability, okolik o 3%, 2%, 5%, podle mého splňují pouze Finsko a Lucembursko kritéria politiky soudržnosti, ale to by znamenalo konec této politiky. Takže se ptám, jaké důsledky to bude mít a myslím si, že budeme potřebovat eh, dost času na to, abychom to prodiskutovali. Otázka městské dimenze. Tady bych ráda zdůraznila to, co už projednáváme jako bod v obecném nařízení návrhy komise a pokud jde o nařízení EFRE, tak si myslím, že se vrací spíš k starým nástrojům a myslím si, že parlament chtěl něco jiného tím rozvojem integrovaným, trvale udržitelným pro města. I o tom bychom měli diskutovat a Tolik tedy z mé strany, protože pan Lambert také bude muset promluvit a příště začne on a já budu pokračovat. Takže tolik z mé strany prozatím. Myslím si, že máme dostatek látky k diskuzi na příští dobu. Děkujeme, paní Krel. A než dám slovo panu Stlrojovi. Rád bych oznámil, co zde právě bylo řečeno pan Alfonsi. Přijal, nebo tedy souhlasil s tím, že se bude později diskutovat o bodu 12, to znamená, že budeme zítra moci pokračovat v diskuzi. Zingen alleen mijn kwaliteiten zijn onvoldoende samen spreken gaat. Děkuji. Mohl bych i zpívat, ale nespívám eh, dostatečně dobře, protože společně můžeme zpívat, ale mluvit může vždycky jenom jeden. Tady je uvedeno Connecting Europe, nový nástroj. Bod 13. Vytvoření nástroje Tady potřebujeme také spolupráci s výborem pro dopravu, s článkem 50. Budeme o to usilovat, protože i tam jde o soudržnost. A to budeme muset navzájem vyjasnit. Jsme na začátku. Bod 9. Tam jde o 2,5 tu maximální hranici to bude fungovat pro pár zemí. Ačkoliv to povede k prazvláštním výsledkům. Měli bychom se na to podívat ještě jednou. Možná, že ten účinek nebude takový, o jaký usilujeme. Měli bychom to ještě přeskoumat. A také ta výkonová rezerva nebo rezerva naplnění, to je krásná teorie, Člověk se na to dívá, pomalu zamáčkne slzu v oku. Uvidíme, jaký bude výsledek. Takže budeme se na to muset podívat ještě jednou podrobně. Možná, že to by bylo dobré na soutěž eh, přehlídky královny krásy v různých zemích, ale tak daleko ještě nejsme. Komise přichází tento týden s návrhy. Já bych si ty návrhy rád přečetla a teprve, teprve potom na ně mohu reagovat. To jsou vždycky ty poslední možnosti, ale je třeba, abychom se podívali na návrhy komise kriticky. A na závěr ještě jednu věc. příštím strategickém rámci bychom to mohli udělat tak, že by to mohl parlament také spolu rozhodovat. Komise brzy předloží dokument a asi to nepůjde jinak. Komise bude muset uvažovat i o jiných věcech. Takže držme se toho, co, nám, co máme, protože to nařízení pak bude vstupovat v platnost v zemích, kde už i tak jsou potíže, kde bude klíčová ta praktická hodnota těch návrhů. No a nezapomínejme ještě na radu, ještě musíme nejdříve dosáhnout nějaké zhody s radou. Děkuji. Děkuji, paní Manesku, prosím. paní Manesku, prosím. Aș vrea în primul rând să le... Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat dvěma spoluspravodajům za předložení. To znamená, že děkuji oběma spoluspravodajům a musíme přiznat, že zůstává otevřená celá řada otázek, že budeme muset vyjasnit ještě celou řadu věcí. Vyjádřím se pouze k některým, které považuji za mimořádně důležité. Ale nebudu hovořit tak dlouho. Pokud je o to omezení na 2,5 HDP, to si myslím, že není ve prospěch států, které stále ještě v současné době ve vývoji zaostávají. A myslím si, že tady bychom se měli ještě podrobně podívat na to, jak se bude tento rozpočet přidělovat. Souhlasím s našimi oběma kolegy pravodají, pokud jde o byrokratické překážky, myslím si, že ta zpráva skutečně nepřinese zjednodušení, jak jsme to požadovali, a proto si myslím, že bychom se na to měli podívat podrobněji. Pokud je o partnerské smlouvy, Ty by měly být skutečně partnerské, ale i tady se musíme podívat na pojmy, které komise používá a musíme také zajistit, aby národní a regionální orgány byly také zapojeny do vypracování této strategie těchto partnerských smluv, pokud nezohledníme to, co chtějí regiony, bude mineme cíl politiky soudržnosti. A pokud jde o pokyny či vodítka k partnerství, náš výbor a parlament jako celek odhlasoval tyto pokyny ve zprávě, za kterou zodpovídám sama. A ačkoliv Evropská komise také akceptovala tuto zprávu, tak nic z ní se tu neprojevuje. A přitom by takováto vodítka byla důležitá pro jednotlivé regiony. Další aspekt omezení pro členské státy týkající se zavádění dalších eh, opatření na národní úrovni. Komise hovoří o zachování možnosti, aby členské státy zaváděly další administrativní překážky. Já si myslím, že to není žádné zjednodušení. To je maximálně zachování současného stavu, pokud toto dovolíme. Další aspekt, pokud jde o makroekonomické kondicionality. Tady musíme zjistit, jestli je to nutné nebo ne. A pokud jde o etický kodex týkající se partnerství, tady myslím, budeme potřebovat jasnou definici abychom věděli, jakým způsobem se bude používat. Okay, thank you very much indeed. Dobrá, děkuji vám. Omlouvám se, že tady je neustále řeč o tak mnohých věcech, ale jak víte, zítra musíme mít dost času, abychom se na ještě zabývali tím obecným nařízením. A proto ještě dám slovo dalšímu stínovému zpravodaji, panu Gudmanisovi. Prosím. Thank you very much. I, also have... Děkuji. Já rovněž musím hovořit velice stručně, že čas nám brzy vyprší. Já chci podpořit pana fan Nestelroje. Ono je to nová věc Connecting Europe a řídilo se to úplně jinými pravidly než soudržnost. A když se podíváme na statistiky a z toho vyjmeme Connecting Europe, tak vidíme, že vlastně eh, finanční prostředky jsou méně než 4,91% na soudržnost a minus 20 na konvergenci, když bychom to pojali přesně na konkurenceschopnost, dokonce minus 4,8% jenom když do toho zahrneme Connecting Europe a nazveme to i soudržností, tak se zdá pak, jakoby ty peníze byly lepší. Ale to je manipulace. A první věc, kterou řekl pan Valnister, my jsme si do eh, soudržnosti zahrnuli úplně novou věc jak to se pak bude řídit, jak se to bude kočírovat. A k dnešnímu dni je návrh komise víceméně jasný. Oni chtějí pomoci zeměm které mají problémy eh, jako s, tím centrali- s tou centralizovanou zprávou, ale když do toho zahrneme i Connecting Europe, jak to budeme řídit? To bude pro komisi obrovská záležitost, veliký úkol, protože když vidíme, jak ta územní spolupráce je eh, tedy uskutečňována, tak tam se vlastně situace zhoršuje. To je nejmenší dobrý výsledek v oblasti konvergence a regionálního rozvoje. To je velice vážná věc, řešení téhle věci. Tam nejde pouze o jednu zemi, tam jde o více zemí, které se toho nezhostí dobře. A nyní, když do toho ještě pojmeme Connecting Europe, kde se toho bude účastnit tolik zemí, to se netýká jenom jedné země. Tady podstupíme riziko, že si budeme vést stejně nekvalitní jako v minulosti a pokud eh, bude neúspěch tady, tak selžeme ve všem, právě v očích lidí, protože e, odebíráme peníze klasické soudržnosti. Třeba jedna země má kvalitní cesty, druhá nemá a najednou tam není žádné pojítko. Stejně tak i například e, elektrické rozvodné sítě, plynovody a tak dále. To je jedna věc. Něco se s tím musí udělat. Takže musí se to nakonec vykonat. A rozdíl je 51% u nejhoršího a 14% u toho nejlepšího, což znamená, že stávající mechanismus soudržnosti a politiky soudržnosti není schopen zajistit více méně stejnou rychlost absorpci těch finančních prostředků. Takže je tady celá řada eh, návrhu, jak na to to už jsem řekl, ale konec konců ten rozdíl je vždy tři až čtyřnásobný a otázka je ten mechanismus té nové politiky soudržnosti. Když ten vzorec bude jiný v tom novém víceletém finančním rámci, tak eh, nevím, zda to bude tedy v roce 2018. A poslední věc. Ti, kteří se seznámili a to pečlivě, se zprávou profesora Barkera, tak si velice dobře vzpomenou, že tam šlo o takové e, tříkrokové tříleté období pro země, aby poskytly informace. Tam ani nešlo o účetní knihy, jenom procento té absorpce. A šlo o to, že země nám dají informace o hospodářském dopadu té absorpce jakýmikoliv prostředky a dosud ty informace nemáme. Já jsem si přečet pouze eh, dvě nebo tři studie eh, ze strany DG Regio o těch hlubších eh, hospodářských dopadech. A to musí být pak v té partnerské smlouvě s tou členskou zemí. Protože pokud to bude jenom rozúčtováváno a řekne se procentuální to či ono, tak potom nemůžeme odpovědět na otázku, proč země, které čerpají tak vysoké strukturální finanční prostředky a bohužel teď je ten program s Evropskou komisí a s Mezinárodním měnovým fondem, tak jak to, že to pořád ještě potřebují když jsme do nich nalili tolik peněz a stále tam se situace nelepší, tak tam něco zřejmě hapruje. A nebo se dá, ty penízky přidělilo těm chytrým lidem, ti z té země odjeli, je tam dobrý bankovní systém a najednou vše skolabuje e, s MMF a pak je tam ta smlouva s tou komisí. Takže když ta politika má být nově koncipována, tak tam ty odpovědi ale musí se opírat o ten reál v tom terénu. A už zde zazněly hlasy, že pokud oni na to neodpoví, tak nám nebude jasné, co se bude dít, protože už dnes nevíme, co se vlastně děje. Děkuji. Pan další řečník. Děkuji, pane předsedo. V této první debatě uvedu jen několik hlavních linií. Především tedy finanční ambice této politiky soudržnosti jsou poměrně velké. Vím, že některé členské státy a rada si myslí, že je to zbytečně moc. My si myslíme, že je to přiměřené a nutné. Pokud jde o strukturální ambice, tak jsou zde některé věci, které nám připadají pozitivní. Eh, především eh, synergie v oblasti rozvoje. To jsou věci, o které musíme usilovat, abychom byli ambicioznější. Pokud jde o vytvoření eh, přechodných sítí, to jsou věci, které nám umožní překonat určitou etapu v rámci politiky soudržnosti a přikročit ke trvale udržitelnému nástroji pro územní soudržnost. Může to pomoci regionům, které jsou teď eh, v složité situaci, může jim to pomoci, aby se díky Evropské unii odrazili a vrátili se zase do situace, kdy budou prosperovat. Pokud jde o ty přechodné regiony, tak eh, ty jsou eh, strukturovány ve vztahu k tomu, jakou mají úroveň spolufinancování, která tedy postupně klesá. Flexibilita se těchto regionů ovšem netýká. Já si myslím, že potřebujeme tuto flexibilitu i pro tyto regiony. Stejně jako to platí pro všechny ostatní, všechna ostatní kritéria. Další zajímavý bod je otevření se místnímu rozvoji na nižší úrovni, než je úroveň regionální. To si myslím, že nám umožní dosáhnout efektivních výsledků. Potom eh, v článku 169 179 eh, se hovoří o horských oblastech a o ostrovech, o velmi nízkosídlených oblastech. Tam si klademe otázku, proč to je takto. Dále zde máme otázku té výkonnostní rezervy. To je podle nás iniciativa, kterou podporujeme, měla by se pohybovat kolem 5%. Víme, že si komise uvědomila, že je také důležité zjednodušit eh, celou politiku. Chceme, aby ty postupy byly přiměřené, přímo uměrné riziku, které přinášejí Záměry jsou to chválihodné, ovšem i ten nejchválihodnější záměr může vést k problémům, takže se k tomu chceme ještě vyjádřit a chceme dostat více informací. Pokud jde o makroekonomické hledisko, tak tam jsme diskutovali právě s Řeckem a víme, že nejrelevantnější akce je právě využívání zdrojů z Fondu soudržnosti, i přesto, že je zde katastrofální makroekonomická situace. To je podle mě špatná cesta. Víme, že některé velmi citlivé politiky jsou obtížné, ale v každém případě si můžeme položit otázku, kdy bychom mohli začít makroekonomickou povinnost uplatňovat. Pokud ukážeme, že tyto fondy jsou využívány efektivně, jako je tomu dnes v Řecku, že jsou využívány efektivně i přes ty katastrofální makroekonomické podmínky, tak eh, by mělo být toto financování zachováno. Nemělo by to být nic automatického, aby nakonec se věci ještě nezhoršily, spíše než aby se vyřešily. Díky. Děkuji. Pan Vlasák. Pan Vlasák, prosím. Would you please take the floor? Prosím. Mr. Vlasak. It's your turn, no, no. Uh, Madame Cornelia Ernst. Then I'd like to give the floor. Takže bych rád dal slovo paní Corneli Ernst. Eh, für den Bericht, uh, Schattenberichterstatter. Jenom krátce naše stanovisko, pokud ho vůbec dokážu teď formulovat. Víceletý finanční rámec, ano. To je zcela jasné, je to otevřené, ale existuje uh, diskuze, zda to je přijatelné, zda to členské státy podpoří. Doufáme, že ano, nevíme. Pokud je o použití fondů, ano, vítáme. Zítra budeme mít pracovní snídaní k tomuto tématu. A tady se ukazuje, že i tady můžeme pracovat velmi dobře, ale musíme dát pozor, aby se ESF nedostalo do petíží. Delegované akty. Tady se připojuji k tomu, co řekla Konstanc. Tady musíme pečlivě přeskoumat, zda to tak můžeme udělat. Jsou to zásadní věci, jako společný strategický rámec. Já vůbec eh, nech, nerozumím tomu, že by to komise udělala sama. A pokud jde o odpor z rady, tam se musíme podívat, co s tím, ale myslím si, že delegované akty budeme muset ještě pečlivě proskoumat. Kvóty, tady říkám, to je opravdu příliš mnoho a není vůbec jasné, zda bude možné ty věci eh, zrealizovat, ty, které jsou rozumné a dávají smysl. Pokud se podívám na energetickou účinnost, to zní všechno báječně, to, co tu je ale tak, jak je to naformulované vůbec, z toho nevyplývá, že je to e, prospěšné pro životní prostředí, existují důvody, to jsem si všechno nechala vysvětlit, ale přesto je to obtížné. Taky jsem nikdy nepochopila, proč ESF a v poměru k EFRE dává 40 a 25 podle toho, o jaké typy regionů jde, to je podle mě úplně nejasné. Pokud je o kondicionality, makroekonomické kondicionality odmítáme a upozorňuji na to, že kondicionality ex ante zní báječně, ale když jsem se podívala na tu část, která k tomu v příloze je, tak to je obrovská překážka a pro státy, které se nesklonují dnes a denně podobně jako Německo z hlediska administrativy nebo Belgie nebo jiné, s tím budou mít problémy. Výkonová rezerva odstranit, to bude velmi obtížné, protože to může ohrozit i rozpočet. Connecting Europe. Nevím, proč to tady je proč se to sem dalo. Už se k tomu kolegové, a kolegyně vyjadřovali, ani mně to není jasné a v podstatě to snižuje rámec pro politiku soudržnosti. Obtížné, ale tolik v krátkosti v tuto chvíli. Děkujeme the floor to the commission. A nyní bych dal rád slovo komisi, aby přednesla krátké slovo na závěr. Well, thank, thank you very much. Děkuji za všechny vaše poznámky k nařízení. Já si myslím, že je to začátek eh, důležitého procesu výměny názorů. Myslím si, že ještě budeme mít zítra příležitost. A proto by bylo užitečný, užitečné podívat se do detailů na několik z bodů, které zde byly zmíněny. Já se vyjádřím k těm nejdůležitějším bodům. Zjednodušení, o tom se zde zmiňovala celá řada řečníků. Je to věc, která byla pro komisi důležitá, když jsme připravovali tento návrh. A velmi dobře vidíme, že je to důležité na všech úrovních. Je to důležité pro členské státy, pokud jde o implementaci, pro komisi, pro příjemce, pro zúčastněné strany. A my jsme se z toho ponaučili. Ponaučili jsme se z takových oblastí, jako jsou finanční nástroje i další oblasti, jako postupy pro projekty vytvářející příjem. Máme zde i několik inovativních nápadů, které se týkají inovativních akčních plánů. Zde vytváříme zcela nový přístup k implementačním programům a také k dalším důležitým oblastem. Předkládáme celý balíček akcí, kde si myslíme, že by zde členské státy měly mít možnost eh, zacílit implementace, aby to mělo dopad na příjemce. Myslíme si, že by to mělo jít ruku v ruce s akcemi v členských státech, aby se zajistilo zavádění regulatorního rámce do praxe. A chceme motivovat eh, členské státy k tomu, aby hledali akce, které přinesou měřitelné výsledky. Pokud jde o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, když se podíváte na nařízení, je tam celá řada odkazů na sekundární úroveň legislativy prostřednictvím prováděcích aktů aktů v přenesené pravomoci. To je samozřejmě v souladu s novým komitologickým procesem po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Nahrazuje to to, co jsme dělali v minulosti. Měli jsme tedy hodnocení a já si myslím, že pokud jde o detailní pravidla, která jsou obsažena v těch prováděcích aktech či aktech přenesené pravomoci, tak eh, tam jich je méně a byly transponovány do návrhu komise. Nicméně nám jasné, že to musíme proskoumat do detailu, je to totiž nová záležitost a musíme se ujistit o tom, zda jsme k tomu přistoupili správně. A pak se vracíme k tomu společnému strategickému rámci. To je důležitá diskuze, kterou bychom měli vést. Zda je to vhodné, zda by něco takového měla komise přijmout nebo ne. Chápeme vaše obavy a určitě bychom chtěli mít příležitost vést mnohem podrobnější diskusy na toto téma. Pokud jde o tematickou koncentraci a odkaz na kvóty, já si myslím, že výchozím bodem je důležitost eh, pojmu koncentrace. To také byla jedna z hlavních věcí, Politika musí být efektivnější, účinnější a je zde celá řada způsobů, jak toho dosáhnout. A jedním z nich je právě koncentrace fondu. Hodnocení, které jsme prováděli, ukázalo, že efektivita těch prostředků se ztrácí, protože prostředky jsou rozdrobeny. My to chceme navázat na priority strategie EU 2020 a chceme zjistit, že, nebo zajistit, aby to bylo více založeno na cílích jakým způsobem můžeme vynaložit, nebo tedy utratit tolik peněz a potom nevědět, jakým způsobem byly tyto peníze efektivně využity. Musíme si to ověřit a jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je koncentrovat tyto prostředky. Chceme tedy najít životeschopný mechanismus, který nám umožní dosáhnout tohoto cíle. Myslíme si, že to musí být uděláno na míru specifickým fondům. Myslíme si, že u e RDF Může být tento přístup ospravedlnitelný, bylo by ovšem důležité to podrobně to proskoumat. Nemyslíme si, že by to způsobilo nulovou flexibilitu, protože i když si vezmete ty nejrozvinutější regiony, kdy je 80 fondů zaměřeno na financování tří oblastí, tak přece jen je zde možnost rozhodnout se mezi těmito třemi oblastmi, na co budou vynaloženy 20 na ty obnovitelné zdroje musí být dodrženy, ale pak zde máme další nepokrytý prostor, takže flexibilita zde je samozřejmě. Pokud chcete koncentraci, tak je třeba omezit flexibilitu, to se nedá nic dělat. Já myslím, pane předsedo, že jsem pokryl několik eh, klíčových oblastí, takže to zde ukončím, ale doufám, že zítra budeme mít příležitost eh, pokračovat a já se zítra vrátím v tomto kontextu k dalším bodům. Děkuji, pane Martine. Děkuji vám za vaše úvahy a než uzavřu toto zasedání, rád bych eh, znovu řekl, že zítra Budeme pokračovat u všeobecného neřízení po hlasování a začneme u spolu zpravodajů. Pak si vezmou slovo další poslanci a budeme pokračovat eh, s dalšími nařízeními. Zde bych tedy rád ukončil zasedání. Děkuji vám všem a koordinátoři budou pokračovat. Prosím.